Eh, eh. Dobrý den, zdravím vás všechny, vážení kolegové. Vítám mezi námi paní Lochbillerovou, která bude spolupředsedat dnešnímu zasedání. Paní Lochbiller eh, předsedá výboru pro lidská práva a paní Kreto výbor pro rozvoj a s výborem pro zahraniční záležitosti, neboli se zahraničním výborem na, se dostáváme jako každoročně eh, k cenám eh, Sacharova. Je to již několik let, co Evropský parlament přijal udělování těchto cen lidem, kteří svým myšlením, svými činy vyjadřovali potřebu lidských práv a základních svobod, které sdílíme všichni. Je to symbolická záležitost, ale je to také záležitost reprezentativní. Bertà attribuiscono a queste testimonianze. Noi come rappresentanti dei... A my můžeme takto vyjádřit, jakým způsobem nám na těchto hodnotách záleží. Na těchto hodnotách, které jsou tady představovány, jsme pro svobodu myšlení, jsme proti potlačování lidských hodnot eh, a jsme proti projevům násilí, které příliš často zůstávají netrestány v mnoha krajinách světa. Naším úkolem v nejbližších dnech bude vyhodnotit ty nejlepší kandidatury a finálně se vyjádříme na schůzi předsedů. A 27. října, jak dobře víte, budou tyto ceny přijaty. Tady můj úkol končí a předávám slovo paní Lochbillerové, předsedkyni výboru pro lidská práva, což je vlastně orgán, který sehrál svoji hlavní úlohu při udělování těchto důležitých cen. Ona bude předseda tomuto zasedání a e, závěr přednese paní Kreto. Děkuji, pane předsedo. A nyní přichází na řadu představení e, jméno, e, jmenovaných kandidátů. Um, předkládání eh, mělo být uzavřeno 14. září. Sekretariát do té doby obdržel pět navržených kandidátů. Sekretariát zvážil všechny tyto kandidáty jako přijatelné, co se týče přijetí stav statutu této ceny a, a také byly tedy vydány krátké biografie. A mezi kandidáty patří Izeldin Abueleš, palestinský lékař a zakladatel nadace dcery, dále Mohamed Buzazi z Tuniska, Asma Mafu z Egypta, Ahmed Al-Zubar Ahmed Al-Sanusi z Libie, Razan Zajtunech a Ali Farzat, oba z Syrii a to jménem arabského jara. Dále Dmitrij Bandarenka, který je běloruským občanským aktivistou a novinářem. Dále slovinský spisovatel Boris Pahor, který je také obhájcem práv menšin. A pak máme mírovou komunity, komunitu San Jose de Apartado z Kolumbie, která je známá tím, že obhajuje hodnoty jako mír a spravedlnost. A nyní si vyslechneme prezentace jednotlivých eh, kandidátů, jejich navrhovateli, dozvíme se tedy o, o to, co již dosáhli a jak jsou tedy zařazeni do politického kontextu. To znamená, prezentace proběhnou v alfabetickém pořadí někdy budou představovány jedním řečníkem, někdy více řečníky, nicméně neměli byste překročit eh, pětiminutovou řečnickou dobu. A také společná kandidatura arabského jara dostane také pět minut za všechny čtyři politické skupiny. Takže prosím, buďte tak laskaví a dodržte řečnickou dobu a rozhodně eh, vaše prezentace nebude lepší, pokud bude delší než pět minut, takže mluvte stručně a jasně. Některé prezentace eh, budou provedeny také prostřednictvím eh, videí a obdrželi jsme tedy mm, žádosti za skupinu ECR a také GUE. A nyní tedy zahájíme prezentace a v první řadě dostává slovo pan Siet Kamal. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, že jste nám dala čas, abychom představili našeho kandidáta, pana doktora Izaldina Abudlajše. Z jakého důvodu nás tedy eh, vedl k jeho nominaci? Je to proto, eh, že za stávající situace zažíváme, že došlo k takovému zastavení toho jednání a vývoje mezi Palestinci a Izraeli. A my jsme tedy zaznamenali, když jsem například vycestoval do Egypta na workshop o svobodě, demokracii, mnoho mladých aktivistů, já samozřejmě vidím, že je tu podpora v mnoha zemích, podpora arabského jara, ale vidím, jak složité je vyjednávání, jak probíhají eh, debaty jaké lidé mývají názory na Palestince, mohou být proti Palestincům nebo proti Izraelcům a existuje tu tedy obrovská díra i v obecném povědomí. Jednou jeden významný generál řekl, když chcete mluvit o míru, nemluvte se svými přáteli, ale hovořte k nepřátelům a myslím si, že to představuje právě to jádro naší nominace. Je palestinským lékařem a založil nadaci Dcery pro život – v podstatě má zkušenosti s tím, že pracoval jak v palestinských nemocnicích, tak také s izraelskými pacienty. Zažil opravdu mnoho tvrdého, co nám život nabízí. Žil ve špatných podmínkách a zasloužil se o to, aby pokročil trochu ten vývoj situace na Blízkém vývoje. A co je inspirující v této konkrétní nominaci? Pan doktor Abuleš ztratil tři dcery v jedné ozbrojené operaci. Bylo to v Gaze. Vybavte si, jak by bylo vám, kdybyste přišli o vaše děti nebo jakéhokoliv rodinného příslušníka, jak byste zareagovali. Myslím si, že byste okamžitě nenáviděli ti, kteří se toho dopustili. A Někdo z nás by to možná neřekl nahlas, ale určitě e, uznáte, že takové pocity by naplnily vaše srdce. Nicméně, místo toho, on přišel o své tři dcery a toho inspirovalo aby tedy ještě více bojoval pro mír. Založil tu nadaci Cery pro život, která se snaží vzdělávat lidi po celém Blízkém východě a povzbuzovat zejména ke vzdělávání žen v regionu, ale nejen palestinských žen, také izraelské ženy a ženy ze všech eh, komunit. A eh, v to bylo v roce 2009 a i nadále tedy je takovým inspirátorem všech lidí. Také napsal knihu I Shall Not Hate, tedy eh, ne, ne, neměl bych nenávidět. Uh, a proč jsem ho tedy nominoval? Je to proto, že si myslím, že nyní, jak probíhá ta debata ve Spojených národech o státnosti Palestiny, víme, jak to probíhá na obou stranách. Já jsem hovořil s vyjednávači na obou stranách a oni říkají, my ne- nedokážeme spolu hovořit, nedokážeme se nějak smysluplně zavázat aby to pokročilo vpřed. Takže je důležité, aby prostě tato mezera byla zaplněna, aby vymizelo to vákuum aby se obě strany přiblížily a já doufám, že nominaci pana doktora Abolejše pošleme takové poselství, povzbudíme Izraelce i Palestinci, aby odložili bokem nepřátelství a šli cestou k míru. Děkuji. Děkuji, pana Kamale, a nyní se dostáváme k společné jmenovací, eh, nominaci Arabského jara a pohovoří několik kolegů, v první řadě paní Saifi. Děkuji vám, paní předsedající, vážení kolegové. Chci pozdravit odvahu, důstojnost a odhodlání arabských národů, které bojovali po tak dlouhá léta a z tohoto důvodu chceme složit hold některým zástupcům arabského jara. 14. Eh, listopadu budeme předávat, fungujeme mikrofon, eh, Sacharovovy ceny ve Štrasburku prosince, pardon, 14. prosince e, to znamená oslavujeme od okamžiku, kdy došlo k povstání v evropských, v arabských zemích, kolik síly a kolik odvahy se projevilo. Všechno nám to překvapilo a musíme uznat, že jsme nevnímali, do jaké míry je tady taková touha po demokracii a po svobodě v těchto národech. Jsem velice ráda, že se projevil konsensus ve všech politických frakcích tohoto parlamentu, abychom oslavili arabské jaro a některé představitele které budou uh, oceněni sakrovou cenou. O koho jde? Muhammed Bouazizi, mladý Tunisan, o tom promluvím za chvíli. Asma Mahfuzová je jedna z zakladatelek egyptského hnutí. Ali Farzad a Azrazat eh, ze Sune, který je advokátem a obhájcem lidských práv a Ahmad Zubaj, disident, eh, který bojoval proti plukovníku Kadáfimu a strávil mnoho let v, eh, ve vězení. Žádná strana, žádná organizace, žádný lídr jim neřekli, jakou cestou z, vrátit tyto režimy. Šlo o hnutí, kde každý přinesl eh, svou trošku do mlína díky svým schopnostem a svým prostředkům. Arabské jaro nakonec umožnilo skončit s imobilitou, která charakterizovala většinu zemí v tomto regionu v posledních letech. V Tunisu, v Káhyře a v Tripolisu obyvatelstvo vychutnává nově získanou svobodu a nejsou připraveni se jí vzdát. Arabské obyvatelstvo dokázalo, že už se nebojí a že už nepřijímá slepé e, naslouchání diskreditovaným vládám. Vážení kolegové, stačilo jedno eh, hnutí. V případě Tunisana Tareka Bouazizi eh, on představuje miliony mužů a žen v arabském světě. Proto moje politická frakce se rozhodla navrhnout jeho jméno jako symbol všech změn, jichž jsme svědkem. Eh, Bouazizi je mladý diplomovaný člověk, který nemohl nalézt zaměstnání, byl to kočovný obchodník a protože mu policisté bránili vykonávat svoji činnost, eh, žádal starostu svého města, aby jej přijal a ten odmítl. Z beznaděje se upálil celé Tunisko a valná část arabského světa se rozpoznává v příběhu tohoto mladého člověka a od té doby eh, tady zavanul nový vítr, vítr změn v arabském světě. Je to představitel velkých změn a doprovází to aspekt aspirace na po více svobody a větším bohatství. Informace, které dostáváme z Bahrajnu, ze Syrie a z Jemenu, nás vedou přesvědčení, že musíme s všemi silami podporovat tyto občany, kteří bojují. Udělení Sacharovovy ceny eh, aktérům eh, arabského jara je uznání utrpení těchto národů a je to také hold těm, kdo neváhali položit život eh, pro to, aby ty změny byly možné eh, revolta a změny, které probíhají eh, ve prospěch demokracie a svobody, jsou sdíleny všemi našimi sousedy z, okolí Středozemního moře. My, evropští zástupci parlamentu eh, bychom měli vyslat signál podpory těmto národům a já vás vyzývám, abychom uznali tuto symboliku arabského jara. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji paní Saifi a nyní paní Veronik de Kaiser také k nominaci arabského jara. No, Děkuji paní předsedající. Nejprve dovolte, abych pohovořila několika slovy, než budu mluvit o arabském jaru, o eh, kandidatuře eh, Izajdina Abulajše. Tato kandidatura vlastně vyjadřuje Sacharovou, ducha Sacharovovy ceny v tomto roce. Chtěli jsme vlastně zdůraznit konsensus mezi jednotlivými frakcemi, abychom překonali e, politické rozdíly. E, pokud je o Izeldina, tím že byl v Gaze během operace Lité olovo. Já jsem ho tehdy pozvala do parlamentu a jeho setkání bylo jedno z nejdojemnějších, jehož eh, jsem byla svědkem a eh, my jsme ho jmenovali, nominovali na Sakrovou cenu už před dvěma třemi lety a je to opravdu zcela pozorhodná nominace od té doby získal mnoho dalších poc, především v Spojených státech, ale teď je na dalších bojovnících za demokracii, kterým, eh, které by chtěla moje frakce tady dnes zdůraznit. Především ty, kdo bojovali a bojují pro svobodu demokracii během eh, arabského jara. Saifa to už řekla. Je to symbol krom toho, že tady jde o jednotlivce, kteří jsou pozoruhodně odvážní, tak jako Izeldin a jako všichni ostatní. Jde o symbol všech arabských revolucí, které bojují za demokracii, kterou se dlouho, která se dlouho popírala. Tvrdilo se, že arabské země nejsou vlastně stvořeny pro demokracii, ale ano, oni jsou. A moje frakce eh, chtěla vybrat především Syřanku, Syřanku, která dnes eh, je v ilegalitě, jde o Razan Zajtunehovou. To je opět symbolický aspekt této ceny, protože Syrie ještě nemá svobodu ani demokracii a eh, situace, v níž lidé žijí, je neunosná. Razan Zajtunehová nebojuje od včerejška, to už je od předvčerejška, co je v tomto boji. Je úplně mladá žena, její 34 let, před deseti lety už bojovala v Damašském jaře, eh, to hnutí, které bylo velice tvrdě potlačeno a s Almalem bojovala za lidská práva a dnes pokračuje v tomto eh, boji, je v ilegalitě a její manžel byl zatčen aby na ní se nějakým způsobem dostali, členové její rodiny také. Ona se nenechala zastrašit a pokračuje dále v boji. Je to symbol těchto mladých Syřanů, kteří dnes eh, neustoupí před žádným nátlakem, i když je silný nátlak na členy rodiny. Pak je tady ještě další Syřan, slavný eh, karikaturista, politický karikaturista, který se jmenuje Ali Farzad, kterýmu byly zlomeny eh, ruce, tak jako Pinochet eh, zlámal ruce jednomu zpěvákovi, který hrál na kytaru a zpíval a Čili vidíte, že i syrský režim zná selektivní krutost a mučení Sýrie, ale také Egypt a také Tunisko a také Libye. Celé arabské jaro eh, tady má svůj hold. Doufáme, že i Bahrajn a Jemen, které, které jsme doposud nezačlenili, protože to není na stejné zeměpisné ose, budou uznány v budoucnu a že na ně nezapomeneme. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji, paní de Kaiser. A nyní máme ještě další dva řečníky eh, z stejných politických skupin a myslím, že tedy tím, kdo pohoří, bude pan Weigl. Děkuji. Predlog da nagrado Sacharova do... Vážená paní předsedkyně, návrh udělit Sacharovu cenu pěti osobnostem které jsou významnými osobnostmi arabského jara. To je také symbol. Je to symbol naší úcty, kterou vyjadřujeme vůči aktérům arabského jara. Hluboce se skláníme před všemi, před studenty, před jejich lídry a před všemi, kdo se aktivně zapojovali a zapojují do arabského jara. Ukazujeme zde i symbol našeho sousedství. Masy, které vyšly do ulic, ukázaly, že není pravda to, že by arabský lid nebyl otevřený vůči demokracii a vůči demokratickým změnám. Co je důležité, je stabilita regionu. A v minulosti se tato stabilita regionu zohledňovala příliš výrazně. Musíme uznat, že jsme arabskému světu nerozuměli. Nicméně nyní jsme byli poučeni a vidíme, že existuje hnutí, které se zasazuje o individuální i kolektivní práva. Zasazuje se i o práva žen, jsou to osoby, které jsou ochotné obětovat vše, i svůj vlastní život. Arabské jaro se zasazuje o dobré a míru milové sousedství s námi, s Evropou. A není paní Scháket. Děkuji, paní předsedkyně. Já se mohu pouze připojit ke kolegům, kteří hovořili před chvíli. Jmenování členů arabského jara. Tady bych chtěla hovořit zejména o Asmě Machouzové. Ona totiž zastupuje ty mladé lidi ze severní Afriky, a já jsem se s ní několikrát v minulých měsících v Egyptě setkala, setkala jsem se s ostatními aktivisty a Mohla jsem tedy sdílet i ty ehm, aktivity v rámci kampaní a parlamentní práce. Ona je mladá studentka, je 26 let, využívá hodně sociální média, zejména eh, YouTube, také nahrála dva videoklipy, které, jak se ukázalo, byly velice ovlivňující. V těchto klipech eh, hovořila ve prospěch rovných práv, svobody a, a rovnosti a lidé se k ní připojili. Ona konkrétně vyzývala ženy, aby se k ní připojili a společně tedy s dalšími eh, vyzývala, aby tedy bojovali proti strachu a toho 25. ledna se k ním připojili a byli součástí historie. Je to v podstatě nová generace odlišného Egypta. Budoucnost je nejistá. Nicméně aktivisté jako oni, kteří eh, jasně eh, kriticky hovoří, těch je tam mnoho, a oni tedy společně určí budoucnost země, která to nebude mít lehké, ale která potřebuje tuto novou generaci lídrů. Její projevy ji neučinili jenom přátelé, byla také kritizována a v podstatě to došlo tak daleko, že byla i vyslýchána před vojenským soudem. A v podstatě později byla tedy propuštěna a nadále pokračuje ve své kampani, ale víme, že i další lidé se dostali před eh, vojenský soud. Tedy stručně, tato mladá eh, dáma představuje mnohé z té nové mladé generace Egypta, která bojuje proti strachu a postavila se za rovná práva, sebeurčení a příležitosti a svobodu. U využívání sociálních médií Eh, je v podstatě součástí její práce. Je to velice důležité, protože eh, svoboda projevu, eh, svoboda vyjádření je vlastně něco, co k tomu všemu patří. Takže ona tvoří součást té skupiny nominované za arabské jaro. Já bych tedy podpořila to, co podporuje i, podporují ostatní skupiny tohoto parlamentu. Děkuji paní Šalke a nyní paní Flotr. <laughs> Děkuji, paní předsedající. Samozřejmě není překvapením, že se všichni Vážení kolegové, shodneme na tom, že chceme zdůraznit a zvýraznit a zaměřit všechny reflektory na e, arabské jaro. To, co vlastně vyjadřuje Sacharovova cena, svoboda smýšlení a slova skrze všechny bojovníky. Samozřejmě eh, obhájci lidských práv tady bojují za kolektivní dílo, dílo osvobození a je zajímavé, zdůraznit právě ten fakt, že slovo a osvobození svobody slova Svoboda slova vlastně přináší obrovskou energii těmto národům, předává se ze země do země a tato vlna je komunikativní, myslíme také na sociální sítě, ale ráda bych zdůraznila to, že když represe, které probíhají v současné době v Sýrii například, když probíhají se zavřenými dveřmi, s odhodláním zatknout a zabránit jakékoliv komunikaci s vnějším světem, akce, které jsou vedeny, eh, což je případ internetové eh, stránky eh, v Sýrii aktivované Razan Zajtunehovou, což umožňuje dokumentovat co nejvíce o všech zatčených je zcela zásadní dílo a tak, jak to ona udělala, zaměřit se na komunikaci, informaci, eh, vyjadřování a oběh informací jako motor osvobozování, to je pozoruhodná činnost a Sacharovova cena to není také. My totiž eh, to <laughs> ne, neudělujeme eh, jenom o nějakou odměnu. Tato cena, my chceme touto cenou podpořit všechny tyto bojovníky za lidská práva v Syrii a všude jinde, kteří eh, vystavují svůj život a bojují proti represi a snažíme se působit tak, aby mezinárodní společenství bylo na výši všech těchto aspirací. Revoluce ještě neskončila ještě dál vypráví svůj příběh a e, dostává se až do Evropy, do našich institucí a společně, vážení kolegové, se musíme pokusit udělat to, že budeme na úrovni všech těchto aspirací a věno, od, udělit Sacharovou cenu těmto představitelům arabského jara, je také způsob, jak uznáváme důstojnost, kterou vyjádřili svou činností a je to také způsob, jak se na ně zaměřit, jak jim vyjádřit důvěru. Důvěru v to, jak vymýšlejí svou vlastní cestu k demokracii, k rozvoji a na tom trvám, protože my samozřejmě máme velice často staré reflexy, staré reakce a e, takové prefabrikované představy. E, Eh, této situace a oni od nás očekávají otevřenost, důvěru a podporu a udělit cenu těmto představitelům arabského jara, arabské revoluce, znamená, že jim říkáme právě toto. Díky. The last presentation. A poslední prezentaci provede paní Brandner. Yes, uh, thank you, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. A mnoho tu již bylo vyřčeno a na základě toho společného přístupu. Přejeme si povzbudit tu stále ještě probíhající revoluci na severu Afriky. A mnozí z nich byli tak odvážní v boji za svobodu projevu, za lidská práva všech občanů v těchto zemích. Co je tedy důležité? Důležité je to, že to stále ještě probíhá. O žádné z těchto zemích nemůžeme říci, OK, tady už to skončilo, můžeme jít domů protože mnozí z nich jsou ještě v opravdu hrozných situacích, jako třeba v Sýrii, kde je to vše velice delikátní. A myslím si, že to by bylo opravdu velkým poselstvím podpory a stejně tak i kritiky všech těch sil, které se snaží zablokovat uh, tato hnutí tím směrem, kam směřují. A z těch jiných evropských aktérů eh, tu zazněla určitá kritika toho, jak věci probíhají, takže si myslím, že by to bylo jasné vyjádření takové plurality, že mladí lidé využívají různé druhy komunikace a my jim sdělíme, že v ně věříme a že tedy to může směřovat směrem ke stabilitě. Děkuji. A tím pádem jsme si vyslechli ty eh, různé prezentace kandidátů arabského jara a nyní se dostáváme k druhé prezentaci a já předávám slovo panu Migalskému a pochopila jsem to tak, že tu máte i krátkou videoprezentaci. Pane Migalsky, prosím. E, dzień dobry, witam, witam Państwa bardzo serdecznie, Panie Przewodniczący. Dobrý den, dámy a pánové. Je mi velkou ctí vám zde představit Dimitrie Bandarenka, což je zástupce běloruské opozice, který je momentálně ve vězení, byl odsouzen ke dvěma letům odnětní svobody. Zde jej vidíte na demonstracích v prosinci 2010, které probíhaly po prezidentských volbách. Stovky lidí tehdy byly zatčeny v Bělorusku. A také všichni Lukašenkovi protikandidáti byli zatčeni, což je něco neslíchaného. A také e, celá řada lidí z opozice, mezi nimi Dimitri Bandarenko, který byl šéfem volebního štábu jednoho z e, kandidátů na post prezidenta. A ve vazbě byl eh, podroben velmi přísným zásahům a potom byl deportován do tábora a jeho manželka zahájila blokádu budovy, chtěla budovu nějakým způsobem zablokovat, ale nepodařilo se její manžel je ve vězení, není možné ho léčit, není, ne, nemá přístup eh, k rehabilitaci a tato cena by tomuto muži mohla snad zachránit život. Je to signál, který Evropský parlament má vyslat Lukašenkovi. Lukašenko je vlastně poslední klasický diktátor v Evropě, je to osoba, která potírá opozici, vraždí své nepřátele. Je to člověk, který netrpí žádné svobody. A my musíme ukázat, že nebudeme akceptovat eh, takovýto stav v sousedství Evropské unie. Bělorusko je sousedem EU a pokud eh, budeme jejich režim akceptovat, tak to pro nás eh, bude blamáží. Pan Bandarenka se po mnoho let aktivně zapojoval do práce opozice, založil eh, iniciativu Charta 97 a portál této Charty 97 před prezidentskými volbami úplně zmizel webmaster tohoto portálu a nikdo neví, co s ním je. Manželka Olga Bandarenko je členkou hnutí eh, rodinných příslušníků, osob, které byly zatčeny z politických eh, důvodů. I eh, dcera Dimitrie Bandarenka je aktivní v opozici. Všichni se snaží bojovat za jejich práva hlavní cíl opozice je propuštění zatčených osob. Co můžeme udělat pro Dimitrie Bandarenga a celé hnutí svobody v Bělorusku, jehož je reprezentantem a reprezentuje také utrpení tohoto hnutí. Domnívám se, že můžeme podporit, podpořit nejrůznějšími způsoby a pokud jemu udělíme Sacharovovu cenu, tak to bude významný signál. Tato cena by měla dvě dimenze. Za prvé by to znamenalo skutečně konkrétní pomoc panu Bandarenkovi, jak už jsme říkali, bojujeme o jeho život. A za druhé by to byl jasný signál vyjadřující naše hodnoty a to, že si přejeme, aby naše hodnoty byly reprezentovány všude na světě. Nechceme akceptovat to, že diktátoři si mohou nakládat se svými národy, jak chtějí. Chceme vyjádřit, že je pro nás důležité, že i Bělorusko sdílí evropské hodnoty. A na závěr chci říci, že kdo zachrání jeden život, zachrání celý svět. A my zde máme možnost zachránit jeden život. A zároveň můžeme také zachránit naši čest a e, pocit naší slušnosti. A to, že jsme schopni sledovat nejenom politické cíle, ale i cíle humanitární. Děkuji. Děkuji panu Michalskému a nyní pan Zver. Děkuji. Vážení předsedové výboru AFEDV a DROET, je mi velkým potěšením, že vám mohu představit jednoho z pěti kandidátů na Sacharovovu cenu svobody projevu za rok 2011, tedy pana Borise Pahora. Pan Pahor obdržel 51 podpisů a záštit eh, členů parlamentu ze 17 členských států, včetně devíti eh, vedoucích delegací. Pan Boris Pahor si rozhodně zaslouží letošní Sacharovou cenu. Je významným spisovatelem, bojovníkem za svobodu projevu, silným odporcem totalitních režimů, obhajcem lidských práv a základních svobod, významným obhajcem menšinových práv a menšinových jazyků. Je to člověk s integritou, morálními standardy a uvědoměním. Narodil se v roce 1913 Ehm, má slovinské občanství, nicméně občanství Slovinska i Itálie. Je členem tamní slovinské menšiny a žije v italském regionu je e, považován za jednoho z nejvýznamnějšího slovinského žijícího spisovatele. Píše slovinsky, italsky a francouzsky a již mu bylo uděleno mnoho prestižních cen za literaturu a také za své přispění k lidskosti. Mezi jinými obdržel také vyznamenání eh, řád umění a literatury a také vyznamenání rytíře řádu čestné legie. Také získal získal čestný kříž za zásluhy o vědu a umění prvního stupně od rakouské vlády a také cenu Bestenliste v Německu. V roce 2009 byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu. Pan Pahor přežil pobyt v koncentračním táboře a vždy se stavil proti fašistickému režimu. Zážitky z koncentračního tábora se pro něj staly hlavním námětem práce, která je často um, vlastně zakládána na jeho silných zážitcích z té kruté historie první poloviny minulého století. Je silným odpůrcem komunistického režimu bylo to v minulosti vůči režimu v Jugoslávii. Je spoluzakladatelem časopisu Záli, ve kterém obhajoval tradiční demokratický pluralismus a principy demokracie. Jeden významný slovinský myslitel řekl, on vždy povzbuzoval tomu, že naše myšlení může jít cestou boje proti jakémukoliv totalitnímu režimu a zejména prostřednictvím eh, lidskosti. Eh, Dílo Mikropolis v roce 67 bylo v 90. letech přeloženo do francouzštiny a určitě zůstává jedním z těch nejvýznamnějších svědectví o exilu a nacistickém hororu. Takže dámy a pánové, všichni letošní kandidáti si zaslouží cenu. Eh, Sacharovovu. Určitě vykonali obrovské přispění eh, v našem světě. Pan eh, Jordan Cizel a i ostatní, kteří jej podpořili, jsou ale rozhodně rádi, že mezi letošními kandidáty je i pan Pahor. Děkuji a nyní se dostáváme k panu Klutemu. <clears throat> Děkuji vám, paní předsedkyně. Protože zde nemůže být moje kolegyně Marie Christine Ferha. Mám tu čest vám představit našeho kandidáta pro Sacharovovu cenu 2011. Tato cena má uctít osoby, které se zasazují o univerzální lidská práva a mají v tomto boji své zásluhy. Dosavadní vyznamenání hrdě eh, nesou toto vyznamenání. Boj za lidská práva je, je dlouhodobý a náročný, takže tato cena tyto osoby také chrání. My jsme se rozhodli letos dominovat uznávaný projekt z Kolumbie, abyste získali lepší obrázek eh, o našem projektu. Promítneme vám několik obrázků. Proč jsme zvolili mírový projekt v Kolumbii. Kolumbie je jedna z nejlidnatějších a největší zemí Jižní Ameriky, ale je to také místo, kde se odehrává obrovská tragédie mezinárodního společenství. Již 60 let zde probíhá konflikt, který je podobný občanské válce a ohrožuje nevinné občany země. Mezinárodní humanitární právo si žádá, aby účastníci eh, ozbrojeného konfliktu respektovali civilní obyvatelstvo a namířili eh, své vojenské úsilí pouze proti vojenským cílům. Nicméně v Kolumbii trpí zvláště civilní obyvatelstvo, zvláště jsou to drobní zemědělci a jejich rodiny a eh, různá domorodá společenství. V Kolumbii je na 38 osob, které za poslední tři roky zmizely. A to je více než v době vojenské diktatury v Chile nebo v Argentíně. Je zde také tři, na 3 miliony uprchlíků. A navrhujeme jako reprezentanta osob, které se staví proti tomuto stavu eh, mírovou komunitu San José de Apartado. Eh, malí zemědělci, takzvaný campesinos, se rozhodli žít v míru a nepostavit se ani na jednu stran eh, ozbrojeného konfliktu. Jsou to drobní zemědělci, kteří mají tu smůlu, že žijí v oblasti na severu poblíž Panaby a kdo eh, dodává drogy touto cestou, musí projít přes jejich území. A zemědělci této komunity jsou napadáni od 80. let a nejsou státem chráněny. Proto se rozhodli, jako jiná zemědělská společenství, aby se vyhnuli jakémukoliv konf- kontaktu s konfliktními stranami. E, striktně odmítají zbraně ve svém společenství. E, nejsou to žádné, e, nepodporují ani paramilitární skupiny, ani gerilové skupiny. Ve vsi je 300 obyvatel a již eh, museli akceptovat to, že přišli o 180 obyvatel. Uznání jejich neutrality je součást tvrdé práce jejich obce. Eh, jednou řekli, naše srdce bíjí pro život, nikoli pro smrt, proto chceme spravedlnost, ne odplatu. Domníváme se, že důstojnost každého člověka je důležitější než válečné konflikty a proto se naše obec rozhodla, jak se rozhodla. Každodenně se obyvatelé setkávají s vyhrůžkami vražd, ale e, tito lidé se také snaží se dále vzdělávat, uchovávat své vědění a předávat své hodnoty svým dětem. E, jsou zde i úspěšné projekty ve spolupráci s EU. Komunita San Jose je vzorem morálky a odvahy. Lidé, kteří trpí porušováním lidských práv, se obracejí právě na zemědělce se San Jose. Jejich úsilí nese určité plody. V roce 2005 došlo k masakru osob San Jose a viníci tohoto masakru byli odsouzeni státním zastupitelstvím. Domníváme se, že potřebujeme nalézt trvalou cestu z oblasti porušování lidských práv. Momentálně paramilitární jednotky mají pět míst, kde jsou koncentrovány v oblasti obce. Obec podléhá vysokému tlaku. Na základě Amnesty International budou zástupci obce za 14 dní v Bruselu aby poděkovali také Evropskému parlamentu za nominaci na tuto cenu. Ale a hovořili i s poslanci Evropskému parlamentu, ale zatím vám chci poděkovat za podporu a těším se na vaše otázky. Děkuji za opravdu velice dobré podstatné prezentace. Všechny se týkají opravdu významných osobností. Já osobně bych nyní ráda předala předsednickou funkci paní Kreto, která tu zastupuje výbor pro rozvoj, aby nyní mohla proběhnout stručná výměna názorů. Děkuji, zbývá nám nevíce než půl hodiny, proto abychom zahájili rozpravu mezi námi, takže pokud někdo má zájem se nyní přehlásit ještě předtím, než tuto rozpravu ukončíme. Je tu někdo, kdo by si přál promluvit, prosím? So I think we, uh, if uh, it's not a debate, I think... Pokud tedy ne- neproběhne rozprava, tak bych eh, jménem nás všech eh, ráda poděkovala všem účastníkům, všem těm, kteří obhajovali nyní jejich eh, kandidáty. Rozhodně se jedná o velice významné kandidáty. Někteří si vysloužili rozsáhlý konsenzus a vím, že bychom tu mohli dlouhé dny i měsíce hovořit o mnoha o mnohých významných ženách a mužích v celém, po celém světě, kteří by si zasloužili Sacharovovu ceny, cenu za svobodu projevu. A myslím si, že vše to jde velice v duchu toho, na základě čeho vlastně Evropský parlament v roce 89 Sacharovovu cenu vytvořil a udělil úplně poprvé je mezi námi, nebo brzy se k nám dostaví také výkonný ředitel UNICEF. A já bych tedy na závěr chtěla uzavřít toto téma a připomenula proceduru. Indikativní hlasování toho užšího seznamu kandidátů proběhne na společném zasedání výboru AFEDV v čtvrtek 20. října dopoledne. Bude to eh, neveřejné zasedání. Konference předsedů bude 27. října ve Štrasburku hlasovat o vítězi. Vítěz nebo vítězové budou pozváni na společnou výměnu názoru mezi výbory AFEDV a DRUE to proběhne v pondělí 12. prosince ve Štrasburku. Pak eh, slavnostní předání ceny proběhne ve středu 14. prosince ve 12 hodin ve Štrasburku a jako vždy sekretariat Evropského parlamentu této události zajistí dostatečné zveřejnění a zviditelnění. Proběhnou také nejrůznější aktivity ve Štrasburku, nejen v parlamentu, ale také ve městě a nyní jsme vám vlastně poskytli dodatečnou půlhodinu pro výměnu názoru s výkonným ředitelem UNICEF, prosím.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

Um, I think we have to start. <laughs> Kolegy mi fa particolarmente... Eh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to pro nás velká čest a pro mě je to velká čest zde přivítat pana Antonyho eh, Lejka, výkonného ředitele UNICEF. Povedeme s ním společnou rozpravu výboru pro rozvoj a podvýboru pro lidská práva. Já zde vítám všechny poslankyně a poslance těchto dvou výborů. Pana výkonného ředitele Antoneho Lejka vám nemusím představovat, protože už 45 let působí ve veřejných službách, spolupracoval s osobnostmi z celého světa, byl zahraničním poradce v prezidentské kampani prezidenta Obamy, která byla, jak víme, úspěšná, byl také po, bezpečnostním poradcem byla Clintona. Během svého působení se věnoval velice komplikovaným tématům, zvláště v oblasti otázek lidských práv a rozvoje. Dlouhá léta je spjat právě s organizací UNICEF a byl jmenován v květnu 2011 do funkce výkonného ředitele UNICEF. Dovolte mi eh, krátce uvést následující téma. Lisabonská smlouva zařadila ochranu dětí a mladistvých jako průřezové téma Evropské unie, kterému, kterému je třeba se věnovat interně i externě. Jde o nám zvláště o ochranu práv dětí a to je jedna ze zásadních činností vnějšího působení Evropské unie. Také samozřejmě se chci odvolat na oblast lidských práv a bezpečnosti. V životě dětí je celá řada výzev, například děti žijící v oblastech ozbrojených konfliktů, rekrutování dětí jakožto levných eh, pracovníků, děti se stávají obětmi sexuálního násilí a znásilňování v ozbrojených konfliktech, anebo děti, které se musí zapojovat do ozbrojených konfliktů. My ve všech těchto oblastech musíme vybudovat efektivní ochranu dětí, které jsou dotčené válečnými konflikty. Proto se těšíme, pane Lejku, na vaši vystoupení, protože e, jsou to výzvy pro mezinárodní společenství, kterým je třeba čelit ve spolupráci s UNICEF i se v spolupráci s dalšími organizacemi. Není zde přítomen obrovský počet poslanců, ale postupně sem přicházejí a proto vám, pane Lejku, nyní předám slovo. Děkuji pane Albertini, pane, paní Kurtur. Já budu hovořit poměrně stručně, přestože mám mnoho co říct. Nicméně na úvod bych rád chtěl zdůraznit to, jak si UNICEF celý, cení našeho partnerství s Evropskou komisí a s Evropským parlamentem. Já eh, jsem se včera setkal s komisařkou Georgievou a panem Píbalgem, na to setkání jsem se těšil a hodně na mě zapůsobilo. A chtěl bych zdůraznit, že jejich práce a práce Evropské unie v oblasti rozvoje a humanitární pomoci je naprosto zásadní eh, v rámci celosvětového úsilí a stále narůstá a já si velice eh, také cením toho, že se mohu setkat dnes s vámi. Naše partnerství se řídí úmluvou o právech dítěte a ta byla posílena Lisabonskou smlouvou. Tam se zdůrazňuje, Eh, ta byla také posílena zavedením eh, Aliance pro děti zde v Evropském parlamentu, která vlastně staví blaho dětí do samotného středobodu veškerých politik parlamentu. Evropský parlament a UNICEF sdílí společnou vizi, tedy um, zabezpečit a vylepšit životy dětí na celém světě, které to nejvíce potřebují. My společně jsme odhodláni dosáhnout výsledku ať je to za jakoukoliv cenu, pokud to bude podporovat práva všech dětí. Takže dnes bych vám rád pohovořil o tom, jak společně UNICEF se svými partnery se snaží dosáhnout těchto výsledků. Chtěl bych citovat Khalila Gibrana, významného libanonského básníka ten řekl, že pokrok se nenachází eh, v tom, že posílíme to, co je, ale že budeme postupovat směrem k tomu, co může být. Abychom toho cíle dosáhli, musíme dosáhnout až k těm nejzdálenějším dětem, které to potřebují najít děti, které žijí s postižením, které se často skrývají daleko v domorodých populacích děti, které prchají před konflikty. Velice často na ty děti, které to potřebují, zapomínáme. A v dnešní době odborníci na rozvoj věří, eh, že eh, je třeba se zaměřit právě na tyto děti, které to nejvíce potřebují. Eh, je ovšem ale možné dosáhnout lepších výsledků pokud se zaměříme na ty, které eh, můžeme opravdu, hm, které jsou nám dostupné, a tady eh, jsou právě ty výsledky, tedy je to o pokroku a celá, celé společenství tedy si stanovilo cíle milénia, rozvojové cíle milénia a tam jsme zjistili, že často naše vlastně finanční pomoc směřovala tam, kde je opravdu obrovské zoufalství a kde jsou obrovské rozdíly. Takže v loňském roce UNICEF vypracoval takový nový model, ve kterém se snaží změnit tu konvenční cestu pomoci. My jsme se zaměřili právě na ty nejvíce zanedbané oblasti. Tam eh, se mohou eh, nalézt, nalézat právě ty eh, přínosy, pokud se soustředíme na ty. Eh, děti, které se nacházejí v těch opravdu nejvzdálenějších oblastech. A změnili jsme také přístup. Tento přístup založený na rovnosti je finančně účinnější a udržitelnější než stávající způsoby a cesty. Zvolili jsme tedy takový inteligentní praktický způsob. Například uh, v oblastech, které mají nízké příjmy, vysokou mortalitu. Každé dodatečné euro nebo milion eur, který investujeme do toho, že se pokusíme dosáhnout až k těm nejzranitelnějším dětem, tak může vlastně zabránit 60, úmrtí 60 dětí ve srovnání s tím stávajícím uplatňovaným přístupem. To znamená, toto je opravdu účinnější a jde to ve prospěch eh, mnoha více dětí. UNICEF se snaží implementovat tento přístup. Eh, v podstatě je to něco podobného jako agenda pro změnu Evropské unie. Snažíme se tedy více zmapovat ty oblasti, oblasti, kde je opravdu stále ještě velice těžké dorazit až k těmto dětem. Využíváme také technologie prostřednictvím SMSek, abychom uvědomovali obyvatele a poskytovali jim tedy pomoc. Podporujeme také naše vládní partnery a vybízíme je, aby více investovali do nejrůznějších programech založených na komunitárnímu přístupu. Spolupracujeme se zdravotníky, Snažíme se lépe monitorovat a zhodnocovat naše programy, abychom zjistili, jak to funguje, kde jsou překážky a kam ještě můžeme zaměřit další dodatečné zdroje. Potřebujeme lépe monitorovat, abychom získali výsledky a abychom ty výsledky lépe řídili. Takže já bych s vámi se nyní chtěl podělit o několik těch eh, příkladech a ukázat vám, jak to tedy v principu může fungovat v praxi. Na úvod bych chtěl zmínit věc, která teprve nyní si zasluhuje dostatečnou pozornost. Je to otázka zakrnělosti. Zakrnělost nebo nedostatečný růst vlastně je důsledkem chronické podvýživy v prvních tisíci dětech života dítěte a to poškození je trvalé, e, není návratu. Zakrnělé děti se nemohou učit, nemohou studovat, nevyvíjejí se, pokud tedy se jim nedostane nezbytné výživy. Celosvětově kolem 175 milionů dětí je zakrnělých, to znamená sedmkrát více e, takových dětí pod pět let, než je tomu v Evropské unii. To jsou tedy průměrná čísla. Na základě kodaňského koncenzu ehm, který eh, vytvořili příslušní odborníci. Je to zejména nedostatek vitamínu A, zinku, železa a jodované soli. To jsou v podstatě látky, které nejsou tak eh, složitě dostupné, nicméně eh, poměrně za nízké finanční prostředky by to, tuto situaci mohly zlepšit. V roce 2005 v Peru Téměř 40 všech venkovských dětí trpělo právě e, tímto, touto poruchou. A díky našemu výživovne, výživovacímu programu se situace těchto dětí výrazně zlepšila. Výsledky vedly k desetiprocentnímu snížení zakrnělosti. Tisíce dětí následně mělo mnohem lepší život, mohlo studovat a díky našemu partnerství s Evropskou unii budujeme dlouhodobé eh, zařízení a kapacity pro mm, výživové programy, které půjdou ve prospěch 50 milionů dětí, eh, zejména eh, v Africe, v Ázii. Máme tu tedy různé Eh, programy, které by měly umožnit dětem lepší start do života. Podobně také očkování, s tímto jde ruku v roce. Máme nové vakcíny, prostřednictvím kterých za méně finančních prostředků můžeme vylepšit život eh, ve vzdálených komunitách. Konečně se nám eh, podaří vymítit obrnu a nyní jsme eh, v podstatě dosáhli 80 dětí na světě eh, prostřednictvím těchto rutinních očkování, která zachraňují životy. Nicméně stále ještě každoročně 2 miliony dětí umírají, protože k ním nedorazí ty nejzákladnější očkovací látky. A to je opravdu špatné. Eh, dorazili jsme k čtyřem dětem z pěti, ale potřebujeme zachránit i to páté dítě. Vzdělání to je další oblast, kde pokrok závisí na naší schopnosti dorazit i k těm nejvzdálenějším dětem, protože to bude v budoucnu velkým přínosem. Víme, že investice do vzdělání je tím nejlepším, jak pozvednout naše národy. A zejména je to pravdou, pokud budeme hovořit o dívkách, protože vzdělané dívky um, si eh, dobře postarají své živobytí a přežijí porod a budou vzdělávat své děti. Od roku 1990 se nám podařilo uh, Eh, obrovsky eh, snížit počet dětí, které neměly přístup ke vzdělání. Nyní je jich 67 milionů, ale velká většina z těch 67 milionů jsou stále dívky a to z důvodu nejrůznějších diskriminací. Musíme tedy dívky dostat do, do škol, eh, musíme zajistit, aby všechny děti měly přístup k vzdělání. Žádný národ se nikdy nestal silným národem pokud neinvestoval do lidského kapitálu. A je tedy zásadní budovat eh, více spravedlivých a inkluzivních společností. Před několika týdny generální eh, tajemník OSN řekl, že rozvoj není udržitelný, pokud není eh, rovný a neslouží všem lidem a proto UNICEF se snaží ještě více zaměřovat právě na dosažení větší rovnosti. Ale zde bych chtěl zmínit další zásadní oblast a to je například eh, vylepšení přístupu k pitné vodě, kanalizaci a boj proti HIV. Pak tu máme ochranu dětí eh, v konfliktních situacích, protože užívání a zneužívání dětí ozbrojenými skupinami je morálně hrozné a porušuje to mezinárodní práva. UNICEF má mandát Rady bezpečnosti OSN, aby dohlížel a oznamoval taková zneužití. A my podporujeme úsilí vlád, které demobilizují anebo se snaží opětně integrovat postižené děti v příslušných komunitách, poskytuje jim podporu, vzdělání, pracovní příležitosti a pomáhá jim znovu zahájit jejich normální život. Samozřejmě, nejchudší děti jsou nejzranitelnější a taková stále ještě velice kritická situace v dnešní době je v africkém rohu. Tam je to opravdu nejen humanitární naléhavá situace, spíše dětská katastrofa. Eh, po celém Somálsku, Etiopii a Kenii již desítky tisíc lidí zemřeli a více než 300 tisíc dětí tam opravdu trpí závažnou podvýživou a hrozí jim, že v brzké době zemřou za několik týdnů. Ovšem epicentrem tohoto zla je Somálsko. Tam 4 miliony lidí zažívají extrémní nedostatek. Na jihu Somálska 1,5 milionu dětí potřebuje opravdu okamžitou humanitární pomoc. My odhadujeme, že kolem 200 tisíc dětí v Somálsku nyní trpí závažnou podvýživou a bez naléhavé pomoci, okamžité pomoci tyto děti mohou brzy zemřít těch eh, nejhorších, nejhorší postižených oblastech eh, centrální a jižního Somálska eh, poskytujeme léky, poskytujeme výživu, poskytujeme pitnou vodu, očkování proti spalničkám a snažíme se tyto naše operace ještě zintenzivnit. Jsme velice vděční i e, za podporu ze strany Evropské unie. Až dosud členské státy EU poskytly téměř 68 milionů dolarů, přislíbili další pomoc a Echo poskytlo dalších 30 milionů dolarů a ceníme si toho, že více než polovina těchto zásadních finančních prostředků nebyla e, vydána celoplošně, ale byla dodána právě do těch nejvíce postižených míst. Ještě bych chtěl upozornit na jednu věc. Situace v africkém rohu se ještě zhorší, ještě nedosáhla vrcholku. Navíc očekává se, že sklizeň nebude příliš bohatá, takže přijdou ještě horší časy. Nicméně to nás nesmí odrazit, odradit. Spíše naopak musíme na to nahlížet jako na příležitost a jako na povinnost zachránit mnoho lidských životů a co nejvíce dětí. Mobilizujeme naše zdroje, abychom čelili katastrofám a musíme si uvědomovat, že na to může mít vliv i eh, klimatické změny, i nejrůznější konflikty. Musíme se tedy snažit předvídat a zabraňovat zavčas takovýmto situacím. Je to naprosto zásadní v dnešní době finanční situace, finanční krize. My jsme si museli i v UNICEFu utáhnout opasky, snažíme se šetřit, ale i nadále usilujeme o to, abychom zachraňovali životy dětí. My v UNICEFu jsme se snažili eh, seškrtat naše výdaje, ale ne tím, že bychom seškrtali výdaje na pomoc, na vakcíny, na školní knihy, to ne. Snažíme se šetřit naší centrále a snažíme si pracovat ještě účinněji. A musíme být zejména také zodpovědní a proto musíme pracovat eh, transparentně. Naše výkonná rada UNICEFu nedávno schválila rozhodnutí, které umožní mezivládním organizacím, stejně tak Evropské komisi a Globálnímu fondu, aby měli přístup k našemu internímu auditu a také jsme požádali o další významný krok, tedy aby naše interní audity byly dostupné prostřednictvím webových stránek do roku 2012 nebo ještě dříve. A ve všem tom úsilí, které jsem vám poslal, se vlastně připojujeme k Evropské komisi a Evropskému parlamentu té společné věci, tedy bojovat za práva dětí. Nemohli bychom v tomto uspět, pokud bychom nespolupracovali jako partneři a snažili se být co nejvíce účinní a efektivní. Jsme opravdu hrdí. Myslíme si, že naše příspění i vaše příspění a příspění dalších organizací eh, jde eh, zejména cestou pomoci dobré věci a zejména dětem. A těším se na tu nadcházející práci. Doufám, že se nám podaří dosáhnout ještě lepších výsledků a že to budeme mít tedy svět, který pomůže našim dětem zkvétat. Děkuji vám. Eh, eh, Děkuji. Pane doktore Lejku, bylo to opravdu velmi dojemné a bylo to detailní a komplexní expoze. Máme tady i kolegyni Kreto dnes mezi námi, která je eh, místo předsedkyní výboru rozvojového pro rozvoj, takže ona bude naší moderátorkou. Prosím. Děkuji, také pro mne je velkou ctí, že mohu spolupředsedat tuto eh, rozpravu s vámi. My si velice ceníme té příležitosti, eh, že eh, jste v tyto těžké chvíle zde s námi, ve chvíli, kdy vyvstávají konflikty po celém světě. Takže výbor DV společně s UNICEFem v posledních letech eh, rozvinul blízkou spolupráci právě v té oblasti lidských práv. Spolupráce probíhala velice dobře. Um, i v průběhu Evropských rozvojových dnů v roce 2010. Měli jsme také zprávu ve výbory o eh, dětských právech a eh, zprávy proti zaměstnání dětí. A myslím si, že tady ta naše spolupráce mezi institucemi přinesla své plody. My všichni víme, jaké následky mají konflikty, jak postihují, jak postihují děti, tedy tu nejzranitelnější skupinu, děti a ženy v konfliktech eh, v dobách válek. Kromě toho, že dostane eh, k přerušení dodávek potravin, stejně tak se to týká vody a nejrůznějších nezbytných služeb, které jsou eh, víceméně zničeny, následně dochází k nejrůznějším zneužívání. A já bych se ještě chtěla věnovat jedné věci, možná byste o tom mohl stručně pohovořit. Jsou to problémy eh, rukojmí, zaujímání rukojmí, k, k čemuž dochází téměř každodenně. V nedávné době jsme to zaznamenali i v průběhu právě toho arabského jara. Tam došlo eh, mnohdy k zneužívání rukojmích, konkrétně eh, pak eh, také i k využívání dětí či žen v bojích, a to tedy nejen v průběhu konfliktu. A pak tu máme samozřejmě ten strašlivý případ Somálie, kdy neustále nabírají další děti proto, aby bojovali v čelních líních nebo prováděli nejrůznější útoky, neposkytují jim samozřejmě žádné vzdělání. Víme, že UNICEF působí v Somálii, ale zřejmě bude muset být zapotřebí vyvinout i další dodatečné iniciativy v té oblasti. Uh, Víme, že Evropská unie je nejdůležitějším dárcem, ale stále ještě v tomto nehraje tu nejvýznamnější roli a to je důležité si uvědomit. Je to otázku odpovědnosti a transparentnosti, to je samozřejmě velice důležité a stále čím dál více zemí se stává, řekněme, egoistickými a je důležité si tedy uvědomit, že Ehm, je nutné poskytovat finanční prostředky, ale také zajistit, aby tyto finanční prostředky dorazily přesně k těm, kteří je nejvíce potřebují. A eh, z hlediska výboru DV bychom rádi hovořili o situaci dětí v Malajsii v červenci 2011. 30 dětí se stalo rukojmými a víme také o případu Irska, kde mnoho dětí bylo zneužíváno nejrůznějšími způsoby v dětských domovech a, a pak, nebo v, i v institucích vlastně, do jejich péče byly děti svěřeny. Uh, takže víme, že je třeba, abychom opravdu spolu spolupracovali, abychom zabraňovali, eh, předcházeli takovým případům, aby se situace nezhoršovala. Takže toto je poselství předsedy výboru DV a nyní bych chtěla vyzvat i naše kolegy, aby se zúčastnili této rozpravy. Takže prosím eh, kolegy výboru AFET a e eh, výboru DV, aby se vyjádřili. V první řadě pan Panceri, prosím. Eh, Pane předsedající paní předsedkyně, jsem také velice rád, že jsme pozvali mezi nás výkonného ředitele pana Lejka. Je to pro nás vynikající příležitost, jak uspořádat výměnu názorů. Eh, vaše eh, práce je pro nás nesmírně důležitá. Vykonal jste toho mnoho, jste respektovaná osobnost, uznávaná osobnost v celém světě. Můžete zmobilizovat eh, spoustu energie a zdrojů pro všechny programy, které jste připravil. Rád bych se vás zeptal na jednu věc. Rád bych znal váš názor na to, protože bohužel otázky, jimiž se zabýváme, se týkají humanitní pomoci a je to část problému, kterými se máte zabývat. A týká se to přímého, přímých důsledků politických voleb. A když dovolíte ten výraz, vzhledem k tomu, že západní společnost se věnuje eh, intenzivnímu využívání zdrojů, to znamená, že likviduje vlastně své zdroje. A na cenoplanetární úrovni eh, všechny zdroje vlastně eh, jsou v rukou jedné třetiny populace tak to vyvolává celou řadu problémů. Podle mého názoru e, tady potřebujeme humanitní zásah, politický zásah podívat se na všechny e, modely vývoje, které aplikujeme. A proto se ptám, jestli by nebylo užitečné, aby UNICEF se daleko více angažoval v, na politické úrovni, v politických institucích daleko více než doposud, protože teď připravujeme mm, nejenom tedy na úrovni přípravy projektu, ale také na úrovni realizace těchto projektů. Velice často máme pocit, Možná, že to je jenom omyl při hodnocení, že jsou zásahy ex post než a priori zásahy. Rád bych se zeptal tedy na jednu věc pocitujete stejnou potřebu se více angažovat na politické scéně a můžete sdělit, jestli to už probíhá, jestli znáte eh, současnou situaci a jestli je tady opravdu možnost integrace, aby vaše práce byla užitečná. Zda je tady také možnost pro prevenci těch problémů. Anybody else who wants to... Ještě někdo další chce položit nějakou otázku? Pan Brok, prosím. So, maybe uh, uh, I will, I will give the, the... Sorry? But I can ask the question if you want. <laughs> okay. Ale mohu položit otázku, pokud si budete přát. Yes. Thank you very much. Děkuji. Já bych rád položil jednu otázku a ještě chtěla říci, že vás rád opět vidím. Myslím, že to bylo někdy před 15 lety, když jsem vás viděl naposledy. Mám tedy jednu otázku. V tuto chvíli probíhá mnoho debat a je třeba prověřit věci s jižními jihoazijskými zeměmi, se kterými máme různé obchodní vztahy, ale je tu problém dětské práce. A chtěl bych vědět, jakou radu byste nám mohl dát, co s tím můžeme dělat, protože je to společný zájem, zájem ILO a zájem UNICEF, takže bychom možná mohli uplatňovat lepší metody spolupráce, anebo i přímo rady toho, jak tyto metody implementovat, protože Velice často to bývá Evropská unie, která stanovuje určité standardy eh, v obchodních eh, asociačních dohodách, nicméně následně to nikdo neprověřuje. Zda tedy tyto podmínky v daných zemích jsou plněny. Takže já bych v tomto chtěl slyšet vaši radu protože zřejmě v této věci nehrajeme tak správně tu naši roli, jak bychom ji hrát měli. Thank you. I think, uh, Mrs. Děkuji. A myslím si, že paní Lochbiller, jakožto místo předsedkyně výboru, podvýboru pro lidská práva, si přeje také položit eh, nějakou otázku či učinit závěr. Maybe you would like to answer, Mr. Lake, before or in the end? Mm, yes. Yes, maybe the first Mr. Lake to respond. Takže ano, možná v první řadě pan Lake zodpoví na položené otázky a následně kolegyně debatu uzavře. Děkuji vám a děkuji, že jste tu zmínili tak různorodé, ale velice zajímavé otázky. A opravdu eh, mne zaujaly ty rozsáhlé, ta rozsáhlá témata, která pro UNICEF rozhodně nejsou ničím novým. UNICEF je jedinou agenturou OSN, která pracuje v tuto chvíli v centrálním Somálsku. Jsme tedy orgánem, který provádí kampaně na vymícení obrny, například i v Afghánistánu, kam se nikdo jiný nedostane. Provádíme to i ve spolupráci s Evropskou komisí a v podstatě um, pracujeme i jménem Evropské komise v zemích, které zažívají velké politické problémy a v zemích tedy, jako je Zimbabwe, i v jiných politicky obtížných zemích po celém světě. Takže je opravdu velice důležité, aby UNICEF zachovala tento statut jako vlastně nejen nepolitického orgánu, ale aby tak byla vnímána, že tedy není politický orgán. A dále máte absolutní pravdu, že jen velice těžko se oddělí ta, mikro, ta makroúroveň od té mikro politické úrovně, protože víme, jaká mají politická rozhodnutí dopad na životy dětí, a také na práci UNICEFu. Neustále v rámci UNICEFu hovoříme o tom, zda jsme načrtli tu správnou línii, která rozdělí to, co je politické od toho, co není politické, aby tu byla ta jasná červená linie. A v podstatě to, co my děláme, snažíme se vytvořit eh, takový postoj ohledně celé řady záležitostí, tak jak to činí Evropská unie na různých politických fórech, tak abychom se tam neobjevili jako nějací osamocení partizáni, ale aby to mělo prostě dopad ne politicky, ale aby to mělo ten pozitivní dopad pro děti. V tom tu musí být jasný rozdíl a uvedu zde i příklad. Eh, mne a stejně tak eh, všichni v UNICEFu se eh, znepokojují nad situací, když se rozhodují věci na základě kontextu finanční krize a to jak v Evropě, tak všude v tom rozvinutém světě, anebo obecně tedy mezi zeměmi G20, ale i mezi těmi ostatními, tedy eh, když se rozhoduje o tom, jak postupovat v té rozvojové politice. To je rozsáhlá záležitost a je to opravdu nebezpečí, že ty obavy eh, z toho krátkodobého hlediska budou tedy tak omezeny, že budou investovat do velkých eh, infrastrukturních projektů, které povedou k vytvoření pracovních míst a přehlédnou to naprosto zásadní, tedy, že je třeba investovat do sociální oblasti, do lidského kapitálu, do zdravotnictví, do vzdělání lidu a zejména tedy dětí. Protože pokud tyto investice tu nebudou, bude to mít zásadní negativní dopad na společnost daných zemí to zaujalo, tedy to mne zaujalo v těch vašich příspěvcích. A minulost nám to již prokázala, že nemůžete zajistit zdravý růst a zdravý rozvoj, pokud to nebude vyrovnaný růst a pokud zapojí celou společnost prostřednictvím těch investic do zdraví, do vzdělání a bude směřovat do celé společnosti, nejen do určitých eh, skupin společnosti kde, které tedy eh, zaznamenávají tu eh, největší spotřebu v rámci společnosti. To je tedy podstatná politická otázka. A není to otázka jenom spravedlnosti a rovnosti, ale ostatně zdravé hospodářské politiky, která bude investovat do budoucnosti, tedy do zdravotnictví, do vzdělání našich společností a dětí a UNICEF si to bere velice k srdci a já jsem rád, že něco takového slyším i zde. A ono je to napojeno na celou řadu dalších otázek, které jste eh, zmínili i na úvodu tedy o tom hrozivém zneužívání dětí v ozbrojených konfliktech, děti, které se stávají rukojmými a podobně, najímání dětí eh, v Somálsku, eh, o tom jsem vydal prohlášení před několika měsíci zabíjení dětí. Například nedávno dvě děti byly zavražděny v Jemenu a dále úmrtí v Sýrii, a kde tedy a se to dotklo také i dětských lidských životů. UNICEF a naše práce musí být velice citlivě vyrovnaná. Na jednu stranu tu máme mandát Rady bezpečnosti, který byl v nedávné době rozšířen rezolucí 1998, ve které se stanoví, že um, můžete být v seznamu, pokud tedy uh, umožníte mm, přístup dětem ke školství. A zde hrajeme dvě významné role. Jedna, uh, že Eh, můžeme provádět monitoring a dá následně tedy oznamovat, informovat eh, případy zneužívání dětské práce v centrální Asii, tak to postupujeme. A jedna z našich rolí je tedy monitorovat a následně ohlašovat. Zde blízce spolupracujeme se zvláštními eh, zástupci pro konflikty, Ehm, byla to jedna taková představitelka, která právě již vypsala tuto zprávu a situaci nahlásila. Dále máme tedy pracovní skupiny, které se snaží pomoci takovýmto dětským vojákům. Já jsem to viděl například na východě Konga, kde se snažili znovu eh, proškolit a umožnit jim jednodušší vstup, opětný vstup do společnosti. A snažíme se tedy provádět obě tyto roli. To znamená, je to takové opatrné eh, dosažení rovnováhy mezi tou monitorovací funkcí a tou funkcí a schopností stále ještě s nimi spolupracovat, starat se o ty dětské vojáky a podobně. Pokud to mohu takto říct, jsme vlastně primární eh, záštitou toho, aby se plnila na globální úrovni eh, charta dětských práv. Tato práva nesmí být porušována. Více než 150 zemí celého světa, včetně tedy Evropy, Severní Ameriky, vydala prohlášení a zprávy jménem tedy dět, eh, dětí, že tato práva musí být vždy dodržována. A snažíme se to provádět takovým způsobem, abychom naplnili naše programy a aby ty programy šly ve prospěch dětí všech zemí. A myslím si, že je to taková určitá diplomatika nového rázu, kdy musíme opravdu dohlížet na to, aby pravidla, normy eh, ve prospěch dětí byla, byly dodržovány. A Musíme tak činit i v zemích, kde tedy nezávisle na jejich politickém systému nebo řízení či vládě eh, by to mohlo být porušováno. A pokud eh, bychom na to nedohlíželi, eh, tak by to mohlo být opravdu velice negativní, protože v některých zemích děti žijí v opravdu složitých situacích. A ještě jednu věc, Myslím si, eh, že ono to eh, se dotýká té situace v Malajzii i v jiných místech. Eh, otázka institucionalizace dětí, to je v podstatě problém i některých oblastí v jiných částech světa. My jsme opravdu přesvědčeni o tom, že institucionalizace dětí, zejména dětí nízkého věku, v tom širokém slova smyslu je porušením úmluvy dětských práv, protože zde se právě hovoří o nejlepším zájmu dětí a rozhodně si nevidím, že by instituce mohly zaštítit ta nejlepší práva dětí. To se dostane většinou dětem těchto nejlepších práv v rodině, kde může vyrostat šťastné dítě a je to tedy produ- vytvoří se to eh, správné produktivní propojení a myslím si, že tím jsem pokryl víceméně eh, tuto otázku. A pak je tu situace eh, ve střední Asii, otázka využívání dětské práce, my jsme tam měli v nedávné době jednu pracovní skupinu. My spolupracujeme v této věci i s Evropskou mm, službou pro vnější činnost a Přejeme si tedy e, také dohlížet na to, jak naše programy jsou implementovány a snažíme se tedy e, spolupracovat s příslušnými vládami i podnikatelskou vrstvou, aby se vymítilo toto tak hrozné porušování dětských práv. Mrs. A nyní prosím paní e, Lochbiller, která je předsedkyni pod výboru pro lidská práva, aby vše zakončila. Děkuji. A je tedy na mě, abych učila několik závěrečných poznámek. Já bych v první řadě chtěla poděkovat za to, že jste navštívil parlament a podělil se s vašimi zkušenostmi. Opravdu vaše prezentace byla eh, velice eh, zajímavá a víme, že UNICEF dělá mnoho vy jste na úvodu řekl, že se zaměřujete právě na ty nízkopříjmové komunity a konkrétně tedy na děti. A myslím si, eh, že eh, nikdo nemůže toto eh, učinit jinak, protože toto je právě ta nejlepší investice. Všichni víme, že nejlepší investice je do dětí. Je to rozsáhlá část naší společnosti a je to naše budoucnost, takže je opravdu, je to velice působivé. Na mne zapůsobilo e, to, co jste řekl a v podstatě jsem se i zastyděla, že my světová společnost, děláme tak mnoho, investu, děláme tak málo, investujeme tak málo do toho, abychom vymítili některé nemoci nebo abychom vylepšili situaci podvýživy na světě. A myslím si, že pokud to přirovnám s vámi, co děláte za UNICEF pro dětská práva, tak my v Evropské unii Stále jsme ještě takovým malým eh, miminkem, protože až teprve letos eh, Evropská unie na jaře přijala tu evropskou strategii pro práva dětí. Takže doufáme, že toto naše malé miminko se bude vyvíjet za samozřejmě využití vaší zkušenosti a vaší podpory. Tento náš podvýbor pro lidská práva, ano, máme tu rezoluce ve prospěch vzdělání, kde opravdu zdůrazňujeme tučnou čarou to, že je třeba se zaměřit na děti. To je důležité. A máme také pokyny, která, prostřednictvím kterých se snažíme čelit nejrůznějším situacím, kde se porušují lidská práva, konkrétně tedy práva dětí. A doufáme tedy, že tu máme již určité nástroje, ale můžeme to stále ještě vylepšit i díky vaší spolupráci. Vy jste také řekl, že Evropská unie přispěla 68 miliony eh, dolarů a Echo stál eh, ještě přispělo dalšími 30 miliony do afrického rohu. Myslím si, že tady jsme tu všichni pochopili, že je naprosto nezbytné vás podporovat a i nadále vás podporovat finančně. V tomto ještě opravdu můžeme mnohé učinit. Děkuji vám. Uh, <clears throat> budeme pokračovat podle dalšího bodu našeho pořadu jednání a týká se to eh, společné eh, tedy rozpravy o uplatňování konzistentní politiky vůči autoritářským režimům. Eh, dohromady tedy tu máme dva body pořadu jednání, bod 13 a bod 14. Já bych navrhoval, abychom v první řadě eh, projednali zprávu pana eh, Grahama Watsona, poté si vyslechneme vystoupení paní, paní Clary Portelové a poté tedy proběhne společná rozprava, která bude pokrývat obě tyto tématiky. Takže bez prodlev, pane Grahame, máte slovo. Děkuji, pane eh, předsedo. V této zprávě jsem se snažil eh, využít jednu z těch nových pravomocí Evropského parlamentu podle Lisabonské smlouvy, tedy formát doporučení rady. Nicméně uznávám, že tato zpráva by měla být nasměřována na komisi, na radu a na vysokou představitelku, jakožto řádná koordinace pravomocí. To téma se týká sankcí. Určitě víte, že stále tu ještě nemáme jednotnou definici sankcí. Podle mezinárodního práva je to jedno z těch nejkontroverznějších možných eh, nástrojů, které používáme na mezinárodní úrovni. V podstatě ale jejich účinkem se má stigmatizovat a negativně zacílit eh, ten eh, náš zaměřený subjekt, ať je to třeba země. Snažili jsme se v minulosti využívat různé, řekněme, inteligentní sankce vůči nejrůznějším elitním eh, totalitářským režimům eh, nebo používat jiné prostředky, které mohly být účinnější než jenom ekonomická embarga. A postupně jsme se dostávali za ty sankce, které byly dohodnuty na úrovni OSN. Nicméně jako Evropská unie jsme nikdy neměli komplexní politiku sankcí, přestože eh, bezpečnostní a politické výbory vyzvaly komisi, aby se nad tímto zamyslela. Takže tato zpráva se jedná unilaterálních sankcí EU, ne těch, které vyplývají z rozhodnutí OSN a vyzývají po potřebě komplexní jednotné politiky ve věci sankcí. Uznává, že to bude mít určité dopady na naše mm, zdroje a vyžaduje tedy, aby e, evropské státy více naléhaly na instituce, aby se rozšířily zákazy a aby byla možnost zmrazování finančních prostředků na bankovních účtech. Tato zpráva může vést k tomu, že tato politika bude spíše reaktivní než proaktivní. Kdyby byla proaktivní, tak by eh, mohla vést i ke změně režimu. Nicméně má argumentace je taková, že Evropská unie prostřednictvím té takzvané měkké moci, tedy soft power, byla velice efektivní eh, v tom eh, boji proti autoritářským režimům a proaktivní e, politika by mohla navýšit naši schopnost. A dále tedy jeden z těch e, cílů evropských sankcích až dosud byl takový, abychom odradili vlády těch autoritářských nebo nedemokratických e, států od jejich chování, jako třeba v Barvně, v Zimbabwe nebo v pobřeží Slonoviny ale eh, sankce tedy nebyly uplatňovány vůči všem režimům, které jsou vinni z takového autoritářského chování, jako je Saudská Arábie nebo Singapur. A to právě z důvodu nekonzistentnosti v uplatňování těchto opatření a to vede k poškození důvěryhodnosti Evropské unie a rozhodně to také snižuje účinnost takových opatření. Já, pane předsedo, rozhodně neprohlašuji, že jsem nějakým odborníkem na sankce. A já si s velkou radostí vyslechnu porady eh, a rady kolegů a přivítám i pozměňovací návrhy k mé zprávě. Nicméně myslím si, že Evropské unii by posloužilo, pokud by takovou komplexní politiku ve věci sankcí měla. Ve vysvětlujícím prohlášení mé eh, eh, zprávy to vnímám tak, že si určitě vyslouží ještě rozšíření. Já sám jsem předložil dva návrhy. Jeden, který se týká aktivace doložek o lidských právech v eh, obchodních dohodách a pak také um, další návrh, který jde směrem tedy upla- řádného uplatňování těchto sankcí. Uh, a je to jasná výzva, kde voláme po jasných definicích toho, kde a kdy uplatňovat restriktivní opatření, za jakého politického kontextu. Také vyzýváme po budování eh, účinné sankční politiky, aby členské státy hovořily jedním hlasem, aby se implementovaly eh, sankce uniformně a opravdu seriózně, aby to bylo doplněno také sankcemi eh, i, řekněme, podniků a aby se zajistil zejména integrovanější přístup mezi Evropskou eh, službou pro vnější činnost, Evropskou komisí a podobně, také to vede k tomu, abychom se ještě více zavázali, ehm, abychom byli aktivnější i v práci mimo tedy naše hranice a abychom v této věci se spojili i s dalšími významnými aktéry. V podstatě to vysvětluje celý základ tedy toho, co by se možná mohlo nazvat jako etická zahraniční politika ale měla být nazvána zahraniční politika, eh, která má v sobě obsaženou etiku a která se uplatňuje opravdu konzistentně. Děkuji. Ano, eh, velice oprávněně říkáte, že je tu velká různorodost ve využívání těchto nástrojů a v podstatě je to politické rozhodnutí, když se ukládají sankce tady eh, jste zaznamenal, že to není úplně napojeno na Evropskou unii, ale jak jsme zaznamenali včera při hlasování eh, ve Spojených národech eh, vůči Sýrii, tady je to opravdu naprosto zřejmé. Takže nyní bych rád vyzval kolegy, v první řadě paní, pardon, paní Portelu, aby pohovořila. Děkuji, pane předsedo. se týká koherentnosti politiky Evropské unie z akademického hlediska, my musíme pomýšlet na účinnost celé záležitosti a klademe si otázku, zda je lepší prodat veřejné e, evropské sankce, zda-li to opravdu je nějaký byč. A sankce jsou sankce, ale je důležité, aby také fungovaly. A tak si klademe za prvé cíl, jak lépe specifikovat tyto sankce. Společná stanoviska předkládají spíše motivy než cíle, jichž bychom chtěli dosáhnout. Větší jasnost těchto cílů je opravdu nezbytná. Je nutné si je lépe vyjasnit. Musíme také měřit tento problém, eh, abychom mohli k cílům dospět a Eh, také musíme zjistit, jakým způsobem musíme měřit tyto sankce. A eh, to měření je možné až v okamžiku, kdy už sankce probíhají a musíme tedy zavést dopadové studie, abychom rozhodovali o co nejvyšší účinnosti sankcí. Musíme tedy optimalizovat koncepci eh, těchto opatření postihu, což vyžaduje analýzu ekonomik společností, eh, cílů těchto sankcí, aby měly nějaký efekt na ekonomiku. Eh, musíme zjistit, jaký segment společnosti v dotčených zemích bude zasažen. Do jaké míry tedy můžeme používat tato opatření, eh, jaký je stupeň podpory vedoucích činitelů. Potřebujeme, eh, takováto klauzule tedy musí být doprovázena eh, komunikačním procesem, aby všichni vedoucí činitelé si byli vědomi toho, co je nutno učinit, aby sankce byly zrušeny a musíme poskytnout záruku, že Evropská unie udělá vše, co je nutné, pakliže tyto činitelé udělají to, co udělat mají. Tady hovořím o přerušení rozvojové pomoci podle úmluvy zlomé. Jsou určité momenty tohoto postupu, které by mohly být přeneseny do postupu e, týkající se sankcí. Měli bychom vytvořit eh, sankční jednotu a eh, ve službách vnější činnosti, čili vše bychom měli propojit, abychom maximalizovali eh, výměny a abychom vytvořili synergii. Tato jednota by také měla zač- zapojit vnější experty, aby probíhaly dopadové studie, než eh, budou vynuceny sankce. Děkuji. Ano, ale místo jednoho by to mohlo skončit u tří. Většinou tomu tak bývá. Nicméně, i tak děkuji a nyní tu máme eh, několik stínových zpravodajů a dalších kolegů. Ano, já jsem si vás poznamenal a rád bych chtěl v první řadě vyzvat paní Jegle, aby si vzala slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. A dovolte, abych také poděkovala oběma předřečníkům. Chtěla bych zdůraznit, že tato iniciativa je velice důležitá. A pro nás jako Evropský parlament je vhodné, že jsme se této iniciativy ujali jsou to i politická rozhodnutí a ta vůle být u nich, u těchto rozhodnutí, to je důležitá věc a my po Lisabonu máme i nárok na to něco takového požadovat. Já bych měla několik otázek. Můžeme si je vyjasnit v rozpravě i prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Jasná definice toho, co je to autoritářský režim, mi chybí. Pan Spravodaj Watson řekl, že zde existuje určitá nekonzistentnost, jak zacházíme s tím nebo s oním autoritářským režimem. To je něco, co si musíme vyjasnit. Musíme velice přesně sledovat, jakým způsobem by mohly sankce uškodit občanské společnosti jak snížit negativní dopady sankcí na obyvatelstvo. A nejde pouze o to rozhodnout o sankcích a žádat je, ale musíme také e, rozmyslet určité přechodné, e, přechodný scénář nebo scénář opuštění systému. A zde je otázka, jakou roli může hrát Evropský parlament, například zapojení se do kontroly, kontrola sankcí a jejich realizace. Pane kolego Vocné, já vás výrazně podpořím ve vašem požadavku, který jste formuloval, a sice, že ustanovení o lidských právech musí být součástí bilaterálních smluv. Aktuálně například vyjednáváme s Marokem a už ta jednání výrazně pokročila. Takže pokud se chceme v této souvislosti zapojit, tak musíme zapracovat a měli bychom být ale také féroví a čestní, protože nemůžeme zvrdit. ano, tam je jedna taková země, s kterou si docela rozumíme a tam jsou všichni takový milí, těm půjdeme vstřec a, vstříc a těm jiným zase vstříc nevyjdeme, protože nám nejsou tak sympatičtí. Ne, my musíme být féroví a to vás podporuji v tom, že potřebujeme zcela jasné základní linie. V oblasti veškerých sankcí se musíme také postarat o to, aby nebyly přetrženy vazby s eh, danými státy, abychom udrželi dialog a abychom byli schopni podpořit další, doufejme, demokratický rozvoj daných zemí. A proto musíme zajistit, aby Eh, občanská společnost o něch zemí byla vždy na naší straně. A na závěr chci říci, že je důležité si rozmyslet, jakým způsobem bychom mohli zaručit to, aby se státům neměřilo dvojím metrem, ale aby existovaly jasné definice toho, co jsou to autoritativní režimy a aby existovala jasná pozice v souvislosti s tím, kdy mají být zahájeny sankce, jaké podmínky musí být splněny, abychom vyhlásili sankce, jak s nimi chceme zacházet a zase za jakých eh, podmínek eh, ten režim sankcí opustíme. Já vám děkuji za tuto prvotní rozpravu a těším se na naší spolupráci. Děkuji, pan Zala. Thank you. Děkuji. Pan zpravodaj Watson zmínil, že není odborníkem na tuto tématiku, nicméně já si myslím, že tato zpráva je velice solidní, promyšlená a dobře strukturovaná. A, a mám tři připomínky. Ta první jako vždy, problémem je nedostatek jednotnosti mezi členskými státy. Jednotlivé členské státy často eh, vytvářejí zvláštní vztahy, ať tedy obchodní nebo z historického hlediska, s těmi problematickými režimy po celém světě. A toto podmiňuje tu schopnost Evropské unie jako takové, jako celku, aby tedy vytvářela univerzální vztahy, hodnotné vztahy. Myslím, že všichni i tato zpráva to uznává a navrhuje v odstavci 1 eh, řešení, tedy aby se vytvořily rigoróznější, eh, jasná kritéria, eh, kterými, která by mohla uložit tedy Evropská unie vůči takovýmto autoritářským režimům. Ale já si myslím, že je jasné, co stojí v pozadí tohoto návrhu. Pokud tedy máme eh, uvalit sankce a vše má být objektivní a jasné, tak v tomto případě i individuální členský stát toto nemůže nějakým způsobem zablokovat, což se někdy stává. Naše sankce by se tímto staly koherentnější, řekněme univerzálnější a nebyly by tak selektivní, jako je tomu nyní. Hodně souhlasím s panem zpravodajem, ale neměli bychom také zapomínat na to, že tu jde o obchod pokud budou sankce automatičtější, můžeme ztratit určitou strategickou flexibilitu. Větší konzistentnost často eh, neznamená eh, velká účinnost a někdy selektivnější přístup povede k dosažení našich cílů. Je to část politiky, kterou tedy provádíme. Potřebujeme samozřejmě větší jednotnost, ale měli bychom zachovat určitou míru flexibility, abychom využívali sankce, e, zejména tedy ten slib, že sankce mohou být staženy. To je dobrý nástroj vůči určitým diktátorům. A jsem skeptický v té věci definice autoritářského režimu. Nevím tedy, uh, zda je možné něčeho takového dosáhnout, ale by, bylo by to užitečné, když tedy musíme eh, čelit diktátorům. Ehm, je to důležité i pro vyjednávání. A ještě dvě připomínky ohledně základu přístupu mm, dětí takovýchto eh, lídrů na evropské univerzity. Já jsem akademikem a myslím si, že tento přístup není příliš diplomatický. Myslím si, že pokud eh, zakážeme udělení víz, tak je problém vyřešen, protože pokud takovýto lidé ne, nezískají vízum, tak horko těžko zde mohou studovat. Já vím, jaký tu byl skandál eh, ve Spojených státech eh, a, a jaký skandál to byl pak konkrétně ještě na univerzitě v Londýnu k tomu tedy došlo, ale vím, že jsou tu i pozitivní signály, když tedy ty děti takovýchto diktátorů studují v Evropě nebo zase v jiných zemích západního světa, tak jsou pak oni někdy v čele těch změn v dané zemi. Kadáfiho synové nejsou tím nejzářivějším příkladem takových postupů, ale myslím si, že bychom neměli ztratit ze zřetele právě celý ten obrázek eh, této otázky. A ještě závěrečná připomínka. Vysocí úředníci. Tady je problém a chtěl bych se tu zaměřit právě na některá specifika toho problému. Vysocí úředníci diktátorských režimů často vykonávají, řekněme, osobní kontrolu nad státním majetkem. V mnohých zemích, zejména v těch energeticky bohatých zemích, a tento majetek je často ukládán v evropských bankách. A já chápu tu právní výzvu tohoto problému, nicméně myslím si, že stejně tak jako zpravodaj by Evropská unie měla najít způsob, jak tyto vlastně neobjektivně získané finanční prostředky sankcionovat. Tady je určitý problém a měli bychom jej vyřešit. A možná bychom společně tedy mohli najít určité řešení eh, této opravdu specifické, nicméně velice aktuální otázky. Děkuji. A nyní paní Lézing. Děkuji. Já můžu hovořit stručně, protože většina argumentů nebo poznámek, které jsem chtěla sdělit, už zde zmínili předřečníci, případně i sám zpravodaj. A některé z mých úvah a nebo problémů, které mám s touto zprávou, vlastně už byly identifikovány i v rámci dané zprávy, ale pro mě a tak, jak eh, řekli už i kolegyně a kolegové, nebylo to zatím dostatečně vyřešeno uspokojivým způsobem. Zde eh, mám na mysli například definici autoritativních režimů či diktatur. Jedná se o účinný nástroj, nebo mohlo by se jednat o účinný nástroj přičemž se připojuji k těm, kdo říkají, že účinky nebo možná i takové nežádoucí vedlejší účinky těchto nástrojů musí být pečlivě analyzovány, zvláště co se týče dopadů na eh, takzvanou širokou veřejnost. Samozřejmě je zde i určitý potenciál pro zneužití daného nástroje. Může se stát, že některé režimy, s kterými ta spolupráce je dobrá, anebo které možná z evropského pohledu nebo jiného pohledu mají nějaký ústřední geostrategický význam, že tyto země budou nadále podporovány a u jiných zemích se budou z nejrůznějších důvodů používat pouze sankce. To je pro mě velký problém a vzbuzuje ve mně obavy v souvislosti s touto zprávou. Pan zpravodaj o tom také hovořil, já jsem si to napsala, co Saudská Arábie, co Uzbekistán, co Bahrajn. Musíme na tom pracovat, abychom vytvořili skutečně platná kritéria pro to, jak definovat autoritativní režim nebo diktaturu. A abychom e, potom vytvořili takový kompletní seznam, abychom nevytvářeli dané problémy. A myslím, že zde už jsem u konce, protože kolegyně a kolegové už vše ostatní vyjádřili. Děkuji. Děkuji, pan Kalan. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Já mohu jen poblahopřát panu Watsonovi, která za tu zprávu, která je vlastně logickým pokračováním arabského jara. Myslím si, že bychom měli v první řadě vyslat politický signál za Evropský parlament, protože konzistentnost eh, se rovná důvěryhodnost. A Evropská unie se nemůže stát globálním hráčem, pokud nebude konzistentní v tom, jak bude obhajovat eh, své hodnoty eh, ve své každodenní politice. Pak je to otázka také eh, našeho mm, vlastního respektu vůči sobě samým, tedy pokud budeme řádně vyslýchat všem těmto hodnotám. Kolega zmínil ty etické hodnoty které by měly tvořit integrovanou část naší zahraniční a bezpečnostní politiky. V podstatě přístup prostřednictví sankcí by měl být opravdu mocnou pobídkou pro pokrok ve věci zahraničně bezpečnostní politiky. Měl by vysílat jasný signál i prostřednictvím tedy té naší Evropské služby pro vnější činnost ve třetích zemích. A a aby se tedy tyto eh, situace vyřešily a opravdu vyřešily nejen formálně. A toto by mohlo být také řešením proti bilateralismu, který často ještě vídáme ve vztahu k třetím zemím. A naprosto souhlasím s tím, že opravdu potřebujeme vykonat eh, velký kus eh, rigorózní práce, stanovit jasná kritéria, stanovit eh, jasné cíle, jasná omezení. Například v příkladě Bělorusit, Běloruska toho bylo dosaženo, aniž by na to doplatila místní populace, občané, neomezili se svoboda pohybu, ale stanovila se jasná pravidla. A pak samozřejmě definice autoritářských režimů. Tady souhlasím s, kolego, s kolegyní Jegl, na tom musíme ještě pracovat. Nicméně v každém případě si myslím, že pokud tu budou určité nedostatky nebo pokud to povede k zhoršení vztahu s některými zeměmi, eh, že můžeme v podstatě toto eh, do určité míry předvídat a lépe se tedy připravit na postupy vůči těmto zemím a zejména to tedy mm, vypomůže nám. Děkuji a nyní pan Butikofer. Děkuji vám, pane předsedo. Stínovou zpravodajkou za naší frakci je Taja Kronberg a já ji zde dnes zastupuji. Nicméně to, co zde říkám, je pouze můj názor, a nemusí to plně vyjadřovat její názor. Já mám problém s celou řadou věcí v této zprávě. Začíná to tím pokusem požadovat jasné definice. Nejsem si jist, že pole zahraniční politiky je vůbec polem, kde pokus vytvořit co nejjasnější definice povede vůbec k nějakému výsledku. Já si myslím, že to je spíš úkol scholastiky. V oblasti zahraniční politiky musíme být schopni také zohledňovat specifické okolnosti specifického případu. No. A pokud budeme mít tak široké definice, že tyto definice ještě umožní specifickou analýzu specifické situace, což by bylo smysluplné, tak jsou to vlastně definice, které mají pramalý význam, pramalou hodnotu. A když ty definice budou tak úzké, že toto vyloučí, tak to budou definice nepraktické. Domnívám se, že definice a pokus rozdílné e, případy e, s nimi zacházet z hlediska definic stejně, že nám to nepomůže dále. Vy také hovoříte o tom, že konzistentnost je předpokladem pro to, abychom byli globálním hráčem. Podívejte se na USA, ukazují, že dvojí metr umožňuje být globálním hráčem. Dokázal to i Sovětský svaz nebo Čína, ba ukazujeme to i my v rámci OSN. Evropané v uplynulých letech eh, často používali tzv. dvojí standardy. Domnívám se, že kritika těchto dvojích standardů je oprávněná. Já tento názor sdílím, ale nedomnívám se, že tento problém odstraníme prostřednictvím definic. Odstraníme ho jenom tím, že se vždy nad daným případem budeme konkrétně navzájem dohadovat. A druhá věc, týkající se autoritářských vůdců a co tím vlastně máme na mysli. Zde se domnívám, že bychom měli principiálně měli odlišovat diktatury a autoritářské režimy. Domnívám se, že z politického hlediska to je smysluplné. Byl bych nerád, když dojde k nějaké politické eh, dohodě, která potom pod nálepkou autoritativní, bude házet do jednoho eh, pytle věci, které jsou autoritářské, diktatoriální, otevřeně násilné a podobně. To je příliš komplikované na to, abychom na to našli jednu jednotnou nálepku. A za třetí podívám se na eh, písmena V, V a X. Tam se řeší otázka, jaké dopady by mělo, mě, měly mít sankce vůči daným osobám. Domnívám se, že písmeno V, dvojité V a X sami vlastně navrhují dvojí standardy. A příbuzné, tedy příbuzné nemůžeme a rodinné příslušníky nemůžeme sankcionovat. Co když Bydlí v EU bratr autoritářského vůdce a tento bratr se od autoritářského vůdce už dlouho distancoval. Nemohu vám zde uvést konkrétní příklad, neznám ho, ale představte si to. Ten holý fakt, že někdo s někým příbuzným, nemůže být východiskem pro to, abychom na něj uvalili sankci. To si myslím, že není v pořádku. A poslední bod. Já se domnívám, že zde zacházíme příliš daleko a jde to nad naše síly. Když se podívám na uh, bod AE Coercive Diplomacy. Domnívám se, že bychom v každém konkrétním případě měli postupovat co nejkonzistentněji. Ale tvrdit, že Evropa bude skutečně schopná praktikovat donucovací diplomaci, to je podle mého názoru přehnané, protože takovou velkou moc Evropa nemá a pod touto vlajkou bychom také neměli kráčet. Jistě můžeme vyvíjet určitý nátlak, určitý vliv, ale pro donucovací diplomaci podle mého názoru prostředky nemáme. Děkuji. Nyní bychom tu měli nastolit určitou rovnováhu mezi takovými základními principy, na základě kterých tedy postupovat, abychom získali tu důvěryhodnost, o které hovoříme, ale zastále bychom měli zachovat určitou míru flexibility, protože případy od případy jsou odlišné a pan zpravodaj se snažil právě eh, slou, s, sladit tyto dva přístupy, protože si to vyžaduje. A nyní pan Salavrakos.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 tak žádná výjimka nekonala, ale já jsem si přece jenom přečetl. Pan Watson žádá více koordinace mezi členy Evropské unie, aby se všichni mohli vyjadřovat jedním jediným hlasem na toto téma aby se nespochybnila důvěryhodnost Evropské unie, tak větší informovanost mezi jednotlivými členskými státy. Uh, E, jaké, kont, jaká konta mají diktátoři v, je, e, v jejich bankách. My jsme se rozhodli, že se vyhneme sankcím a vyhneme se definicím, protože když po, počítáme s nějakou definicí, tak těm e, režimům dáváme možnost, jak všechno obejít. A další věc, trochu by to také omezilo naši koncepci věcí. Mně se nedaří pochopit, že nedostatečná definice přiměla London School of Economics přijala finanční pomoc Kadáfiho. A my jsme všichni dobře věděli, kdo je Kadáfi. Celé lidstvo ví, kdo je Kadáfi a eh, jakým způsobem ubližoval lidem eh, z čistě právního kritéria. Eh, Kadáfi byl zvolen svými lidmi, Hitler taky byl zvolen, to jsme viděli několikrát už v historii. Mnoho lidem se podařilo vykonávat eh, moc, protože byli k té moci nějakým způsobem doneseni. To neznamená, že, že bychom neměli být velice opatrní. A já se domnívám, Pokud jde o ekonomické sankce podle pravidel mezinárodního práva i podle Lisabonské umluvy, já se domnívám, že tady vlastně jde o politické rozhodnutí, které spadá pod subsidiaritu. Co můžeme dělat? Já si myslím, že se musíme lépe koordinovat navzájem, my, členské státy, abychom mohli nastolit zcela jasnou politiku pro celou Evropskou unii. I když jde o jednotliv, jen, jenom o prohlášení, tak bychom měli dospět nějakému výsledku, protože Evropská unie má svou váhu. A na mezinárodní scéně e, něco znamená. Nechci vás více univovat. Vím, že e, zpravodaj tady přednes určitou úvahu a vím, jaká je naše logika. Je to velice palčivá otázka a e, není důležité, z kterého konce se do jejího řešení pustíme. Ať uděláme cokoliv, výsledek je velice choulostivý, ale musíme se podívat ještě na něco jiného. Mluvíme o milionech o milionech, které vlastní tito e, politici. A musíme si uvědomit, že ty částky, které vlastně e, e stahují z hrubého domácího produktu svého, svého státu, z regionu, který řídí, tyto částky E, vlastně otřásají e, světovou ekonomikou a její rovnováhou. E, Marcos například na Filipínách, my víme, o čem mluvíme, hrubý domácí produkt, světový hrubý domácí produkt, to bylo 63 miliard dolarů. A veřejný dluh, veřejná zadluženost byla stejné, na stejné výši. Ale zároveň, co vidíme, vidíme, že tady je miliarda celá tři, 300 milionů, které se ocitají ve světových bankách. A jsou to, je to kapitál, který je stažen z oběhu a valná část těchto částek pochází z autoritativních režimů, zhruba 30%. Takže tady mluvíme o 300 miliardách, dola, miliardách dolarů, které vlastně se e, vyčlení z oběhu, z toho legitimního oběhu a nejsou produktivní, takže musíme uvažovat do hloubky o této otázce, chceme-li zůstat seriózní. poslední době e, ta důvěryhodnost byla trochu otřesena s e, arabským jarem. S kým tedy spolupracujeme? Evropská eh, eh, unie spolupracuje s těmi, kdo jsou obviněni, že jsou autoritativní, ale ještě nedávno jsme je přijímali a jednali jsme s nimi, nepochopili jsme až do náměstí Tahrir, že v Egyptu, Egyptě existoval autoritativní režim. My jsme nepochopili, že Kadáfi byl autoritativní eh, politik. Nesmíme uh, se chovat eh, neseriózně, protože pravda je seriózně a všichni dobře známe. Děkuji. Thank you very much. The most frequent cases... Nejčastější případy jsou ty, kdy ti dobří se stávají špatnými, méně častěji ti, kteří jsou špatní, se stávají dobrými a jen velice zřídka se stává, že ten, který byl špatný, se stane dobrým a pak zase špatným a pak zase dobrým. Takže já si myslím, že to je pravidlo, kterého bychom se měli držet a není pan Kasulidis. Pane předsedo, děkuji vám. Já bych v první řadě chtěl říci, že ta iniciativa a to úsilí, které vynaložil kolega Watson, je opravdu si zaslouží ocenění. Poučili jsme se z arabského jara a člověk si může říkat, jak když Sovětská, Sovětský svaz kolaboval a země střední a východní Evropy byly osvobozeny. Pak eh, země v Latinské Americe, tam padal jeden diktátor za druhým a nastaly tam demokracie. A ve zbytku světa, v arabském světě, demokratické, sekulární síly, emancipace žen, práva dětí a podobně nikdy neuspěly až eh, do té chvíle, kdy samotný lid se eh, proti tomu obrátil. Nikdy nikdo, ani OSN, v podstatě nebojovali v této části světa za opravdovou demokracii. A ta odpověď leží tady. Je to v tom vysvětlujícím prohlášení pana Bocna, že je to otázka petrodolaru to oni z nás učinili, oni nás vedli ehm, k tomu, že jsme uzavírali oči před eh, tím nedodržováním práv a že tyto režimy se trvávají v té části světa. A já žádám kolegy, aby si upřímně odpověděli na otázku, Měli bychom vytvořit seznam těch, kteří jsou autoritáři nebo ne. Před eh, rokem koho bychom tam uh, zapsali, pana Mobaraka nebo pana Zinedina Benaliho na tom seznamu autoritářských vůdců? A já se ptám všechny, aby si sami sobě odpověděli, abychom byli upřímní, zda jsme měli záměr někoho takového před rokem na ten seznam napsat. A já si tedy myslím, eh, že zde bychom tedy měli rozlišovat eh, v rámci sankcí, tedy jako taková situace post facto a ta restriktivní opatření eh, vůči tedy autoritářským vůdcům, jejich rodinám a přátelům, to je spíše otázka etiky. Je to výzva eh, vůči naší etice. Pokud tedy v Evropě máme banky a dostávají pokyny, aby eh, v rámci boji proti špinav, praní špinavých peněz nevyužívali tedy peníze diktátorů, protože v opačném případě oni sami tyto banky perou ty špinavé peníze a u, uh, protože ty peníze jsou tam ukládány na těch osobních účtech těchto diktátorů. Takže stejně tak bychom měli volat po etice u těch rektorů univerzit nebo vzdělávacích dalších institucí, protože prostřednictvím těchto institucí zase ten systém praní špinavých peněz, které vlastně kradou svému lidu, probíhá. Ale další výzva po etice, eh, to je otázka fotbalových týmů. To je další oblast, kde tito diktátoři eh, mohou financovat. Měli bychom tedy eh, souhlasit s nějakým takovým plotem cesty proti etice. Měli bychom se zaměřit tedy i na to, co bylo a využít všechny nástroje, abychom reagovali na ty konkrétní případy, konkrétní diktátory. Děkuji. Well, thank you very much. Já vám děkuji. Když jsme hovořili o petrodolarech, tak jsem si vzpomněl, že eh, římský vůdce řekl, peníze nesmrdí. A to se sem velice hodí. Takže ta čistota je rozhodně lepší než špína a očištění peněz konec konců není tak špatné, by někdo mohl řekat, eh, říci. A není pan Panzini. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi něco předeslat. Co se týče mezinárodních vztahů, tak v nich flexibilita není známkou nekoherentnosti. My se snažíme v určitém směru odbourat reálnou politiku na úkor koherence. Ale nemůžeme to všechno házet do jednoho pytle, protože pak nebudeme mít účinnou mezinárodní politiku. Ale ať je tomu jakkoliv, práce, kterou zde odvedl kolega Watson, je dobrá práce, může to být dobrý příspěvek a referenční bod pro realizaci koherentně a jednotné zahraniční politiky Evropské unie. Dovolte mi zde jenom dodat několik poznámek a úvah. a chtěl bych se s panem Vocnem podívat na to, zda bylo, bylo možné je zvážit. Za prvé, zajímalo by mě, zda je možné nalézt řešení pro otázku definice autoritativního režimu. Možná bychom tam mohli udělat takový rastr hodnocení, který by měl určitou pevnou část a určitou flexibilní část. Že bychom našli určitý model, minimální model, který stanoví určitý minimální práh, od něhož budou udělovány sankce. A co se týče té flexibilní části, ta by měla být používána tehdy, když dojde jenom k omezenému použití daných sankcí. Takže minimální standard, to by bylo vhodné, ale neměli bychom z nejrůznějších důvodů stanovovat maximální standard. A za druhé, domnívám se, že bychom celou záležitost měli ještě více prohloubit. Je to otázka účinnosti a neúčinnosti sankcí. Takže na jedné straně ta účinnost, tedy oslabení určitého totalitárního režimu, ale pak je zde otázka civilních obyvatel. Často jsme viděli že v oblasti sankcí toto hodnocení nenastalo a potom byla neprávem postiženo obyvatelstvo a vlastně to jenom takovým způsobem podráždilo autoritativní režimy, ale nějak zvlášť jim to nevadilo. Domnívám se, že bychom tuto důležitou práci měli propojit s činností v oblasti politiky sousedství nebo souvislosti se změnou politickou, politiky sousedství. Protože to nejsou dvě oddělené aktivity. Protože pokud tomu tak bude, tak nebudeme působit věrohodně. A na závěr mi dovolte odpovědět na to, o čem zde hovořil pan kolega Kasolidis. Byla zde odvedená dobrá práce a my se snažíme také trochu změnit eh, roli našich diplomatických zastoupení ve světě, protože kdyby se to neomozilo pouze na pořádání recepce, ale kdybyste také navštěvoval dané země, tak byste už před několika měsíci například zjistil, co je Ben Ali zač. Já jsem často do daných zemí cestoval a opravdu nemusíte být mimozemšťan, abyste něco takového konstatoval. Možná by bylo tedy vhodné, aby se tato tematika propojila s těmi takzvanými diplomatickými terminály a lépe definovat jejich roli, protože to jsou první místa, která mohou konstatovat stav dané země a postarat se objektivně o to, abychom to, co zde rozhodneme, bylo také realizováno. A já si myslím, že víte, pokud sem dodáme určitou automatičnost, tak máme také etický kodex a pokud tento není plněn, tak to automaticky něco spustí, takže logicky takto funguje ten mechanismus. A výjimečně eh, pan Butikofer a pak pan Kukan a pak ještě zástupce komise. A poté opět pohovoří dva zpravodajové, aby vše zhrnuli. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, za vaši velkorysost. Já jsem chtěl jenom krátce zareagovat na to, o čem hovořil pan kolega Kasolidis. Ano, za sebe nebo za nás bych si nárokoval, že třeba před pěti, šesti měsíci nebo před rokem jsme mohli říct Ben Ali a Mubarak jsou autoritářští vůdci. Nechci se zde vytahovat, ale myslím si, že to nebylo těžké vidět. Ale co je podle mého názoru mnohem těžší a myslím, že i e, pro mě také není problém nezříct, že Hu Jintao je autoritářský vůdce. Ale komplikovaná otázka je, co z toho vlastně vyplývá. A když se podívám na písmeno A vytvořit jasná kritéria pro to, kdy mají být aplikována restriktivní opatření, tak musím říct moment, moment. protože pro mě se zde dostává do hry také otázka možnosti úspěchu určitého opatření. Já nemohu vystupovat vůči Taovi se stejnými nástroji, jako budu vystupovat vůči nějakému africkému potentátovi. To prostě z reálného hlediska není to tež. A když nyní přijdu s takovým katalogem sankčních opatření a budu s tím chodit po kraji, tak to není reálná politika ve smyslu prosazování lidských práv, ale jenom se zesměšním a to, tak, to nechci. A já z toho také nepodezírám pana Ocna, že by něco takového chtěl a proto potřebujeme nalézt flexibilnější řešení. Čím jste přesnější, tím více se stáváte vězněm svého, svých slov, které tak přesně říkáte. Takže nyní pan Kukan a poté pan Kasulidis opět výjimečně. Jen velice stručně, pane předsedo. Skoro všichni zde již přednesli své názory, zpráva Grama nám eh, jeho tak bývají vždycky dobře načasované a jsou potřebné pro naši politiku. Určitě se shodneme v tom slova smyslu, že účinné sankční opatření takové, když jej dodržují všichni členové EU. A já si pamatuji, že kdysi v minulosti vůči Kubě Evropská unie přijala několik druhů doporučení a ne všichni eh, dodržovaly a tyto režimy umějí virtuózně využít jakékoliv odchylky v chování členského státu. Proto si myslím, že zpráva Grahama Watsona to obsahuje, je důležité využívat službu eh, vnější činnosti EU a při koordinaci a při kontrole by možná bylo dobré, mít v radě eh, v IS nějakou, nějaký orgán, který by se tomu věnoval. Jak v otázce definice, co jsou autoritářské režimy, já jsem velice skeptický. Kdybychom my vypracovali přesnou definici je to strašně těžké, složité, citlivé. Život nám určitě přinese mnoho dalších situací, kde bude nutné se k tomu postavit a my můžeme říci, že nemáme definici, tudíž nemůžeme použít příslušné opatření. Myslím, že budeme muset reagovat na každou jednotlivou situaci s velkou zodpovědností přijmout rozhodnutí a uplatňovat jej při použití takových kritérií, které eh, nalezneme v těch eh, doporučeních. Kdybychom definici měli, tak eh, nalezneme těžko šablonu abychom řekli, že tento režim je v souladu s naší definicí, nebo není v, souhlasu, souladu, anebo jenom částečně. To mi nepřijde ani praktické, ani pragmatické. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji vám a pan Kasulidis, máte půl minuty. Pouze chci říci, že to, co jsem řekl tedy, zda bychom tam měli zahrnout Mubaraka a podobně, tak jsem to řekl v duchu takové autokritiky, včetně tedy sebe samého, takže jsem neočekával reakce ostatních. A kromě toho, co řekl pan Butikofer, s tím mohu souhlasit a Vzhledem k naší službě pro vnější činnost na komisi, když se rada rozhodla, že určitý počet doložek o lidských právech eh, povede k pozastavení nějaké dohodě, například asociační dohodě, dohodě o volném obchodu, hospodářské dohodě, a eh, i některé, i vůči tedy některým zemím, které nenaslouchají té demokratické tradici. A nyní zástupce komise z politického oddělení, prosím. Děkuji. Jménem komise bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za to, že předložil tuto zprávu, která obsahuje velice užitečná doporučení a rozhodně bude eh, nápomocné i to, že jsme si dnes vyslechli připomínky. Sankce byly důležitou, eh, důležitým nástrojem v naší zahraniční politice a samozřejmě po té, co došlo k událostem arabského jara, je důležité se nad tím znovu zamyslet. Komise si přeje hrát důležitou roli také v přípravě nového nařízení týkajícího se sankcí a poté, co toto bude přijato, doufáme, že se budou sankce uplatňovat jednotně a samozřejmě i tato naše Evropská služba pro vnější činnost eh, nám v tomto bude vypomáhat. Možná pro vás bude také zajímavé to, že politický výbor a výbor pro bezpečnost připravil tedy skupinu, eh, nebo požádal skupinu Relax, aby se právě touto tématikou zabývala. A to znamená tedy, eh, že jak tato skupina, tak Evropská služba pro vnější činnost konstruktivně přispějí do naší práce. Pan zpravodaj tuto zprávu velice dobře zpracoval, jsou tu doporučení, která velice v tuto chvíli vítáme obohatí naši rozpravu, takže v tuto chvíli bych pouze chtěl říci, že komise si toto poznamenává, vítá návrh zprávy a těšíme se tedy na příslušná doporučení, která z ní vyplynou. Děkuji. A nyní za e, službu pro vnější vztahy. E, tu máme zástupce také. Děkuji. Já bych pouze se chtěl přidat k tomu, co řekl kolega z komise. E, vítáme tuto zprávu. Možná byste rádi věděli to, že členské státy žádali o dodatečné zasedání skupiny Relax ve věci sankcí aby se zjistilo, jak funguje tedy to horizontální oplatňování režimu sankcí. My se tedy těšíme na výsledky práce této skupiny a vítáme i tuto debatu. Děkuji, eh, pan Watson a poté kolegyně Portela. Next, uh... Děkuji. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval paní Jegle, panu Leningovi a panu Bytekeforovi. Děkuji vám, paní Jegle, za vaše otázky a paní Lening za Eh, ty vaše obavy, o kterých jste hovořila, pokud jsem to správně pochopil, a také vaše varování, že by se taková politika dala i zneužít. Pane Bytykofere, vy jste velice pěkným způsobem obhajoval dvojí standardy a hovořili jste o takzvané realpolitice. Možná, že nyní už vím, co, jaký je rozdíl mezi takzvanými realos a takzvanými fundis. Takže vy jste takový realo. což je také stanovisko paní Kronberky. A já děkuji panu Pancerimu za jeho vyjádření. Děkuji vám také za to, že jste podtrhl význam účinnosti koherentní sankční politiky. Protože to je také součást zprávy paní Portela, která je velice důležitá. A také jste hovořili o tom, že role vedoucích delegací v jednotlivých zemí je velice důležitá. Souhlasím, to bychom měli zahrnout do zprávy. A nyní abych zareagoval na to, co řekl pan Salafrakos a pan Kako, Kukan. A samozřejmě omlouvám se, bohužel zde mé jazykové schopnosti jsou v úzkých, ale opravdu jsem vděčný panu Salavrakovi za to, že naléhá na lepší míru spolupráce mezi členskými státy, protože já si myslím, že v tom spočívá ta zásadní potíž, které jsme čelili v minulosti i čelíme v současnosti. A k panu Kokanovi Tady ano, vy hovoříte o tom, jak může vypadat konkrétní přesná definice a e, vy jste byl státníkem, takže jste byl, e, měl jste tehdy příležitost něco takového e, provádět i aktivně a vděčím vám tedy za příspěvek do této zprávy. K panu Zalovi, vy jste tu učinil tři takové velice důležité poznámky k této zprávě. Nejen o tom, že je tu nedostatečná jednomyslnost mezi státy, ale také tedy rozlišovat mezi automatickými sankcemi a určitými aspekty, které mohou naše konání ovlivnit. Také jste hovořil o problémech Eh, lídrů nasměřovan, eh, tedy když se lídři zaměřují na děti. Máme tu jeden případ eh, u soudního tribunálu, je tu syn jednoho birmského lídra a je to tedy příklad toho, jak by tato naše politika mohla v budoucnu postupovat. Asi potřebujeme větší míru koherentnosti ohledně více politických opatření která tu postupně vyvstávají vůči těmto lídrům autoritářských režimů. panu Kelamovi a panu Paskovi, vy jste oba hovořili o problémech definice, podobně jako ostatní předřečníci, a pan Kasulidis hovořil o významu e, toho etického kodexu, já nemám nic proti etickému kodexu, myslím si, že je důležitý, nicméně bohužel ze zkušenosti eh, často spíše jsme svědky porušování tohoto, takže asi bychom měli nalézt způsob, jak toto posílit, tu diskuzi uvnitř společnosti toho, jak takové etické kodexy jsou uplatňovány. A panu Paskovi, vy jste tu také hovořil o potřebě flexibility a nalezení správné rovnováhy ve správě, tedy mezi tou flexibilitou a principy. A mně se zdá, že to je velice důležité, aby principy tu měly významnou roli. Paní Jegle, vy jste žádala o to, jakou roli tedy může hrát parlament v té definici a v celkové politice. Myslím si, že přínosem této zprávy právě bude to, že se na to zaměříme, tedy na to, jakou roli můžeme hrát eh, v té definici a celkové politice. A zaměříme se tedy na to, jaké pravomoci nám v této oblasti Lisabonská zpráva dává. Takže, pane předsedo, eh, já jsem velice rád, že jsem si tu vyslechl určité příspěvky k mé zprávě. Těším se na pozměňovací návrhy. A e, stejně tak i já již říkám, že jsem předložil za sebe dva návrhy a doufám, že, se tedy, že si má zpráva vyslouží konsenzus. Ještě předtím, než se vyjádří paní Portela, tak e, chci říci, že e, jste, pane kolego, opravdu tak jazykově dobře vybaven jako náš kolega Sarius Volsky. A nyní má opravdu slovo paní Portela. Jegle eine wichtige Frage gestellt hat, Paní Jegle položila důležitou otázku, a sice jakou roli může hrát Evropský parlament. Parlament často žádal vyhlášení sankcí vůči třetím zemím a já bych nyní navrhovala, aby parlament eh, vykonával svoji dohledovou funkci také v zacházení se sankcemi. Parlament se pravidelně ptá, proč rada vyhlásila v konkrétním případě sankce, proč například omezila cestování, a eh, nevyhlásila eh, embargo na Eh, zbraně, anebo embargo na zbraně, ale ne hospodářské embargo, kdo se dostal na nějaký blacklist nebo se na něj nedostal a jaké bylo přesvědčení rady. Zde může parlament hrát centrální roli. Nevím, jestli máte zrovna k dispozici moji zprávu, ale v doporučeních pod bodem 6 a 7 jsem uvedla právě tyto věci. Děkuji. Děkuji vám a rád bych ještě připomněl všem, že lhůta pro předložení pozměvacích návrhů je 17. října 18. hodina. Diskuze proběhne 22. listopadu a další zasedání proběhne 11. října, proběhne po celý den a budeme tu mít také prezidenta eh, Švýcarské konfederace. Děkuji vám.